Well, good morning, everyone. Um... Přeji všem dobré ráno. Budeme pokračovat v zasedání schůze výboru pro zaměstnanost, kterou jsme přerušili včera. Chci vám oznámit, že máme k dispozici všechny jazyky, kromě finštiny, malčtiny, chorvačtiny a gajoštiny, což by většině lidí mělo vyhovovat. Kromě toho bych vás chtěla informovat, že dnes v průběhu dne máme na programu e, slyšení e, Evropského setkání mládeže a přijde sem zhruba 100 mladých lidí. Tohle je velice malá zasedací místnost. E, většinou je to tedy 210 židlí a pokud využijeme ty normální pro poslance, asistenty, eh, asistenty frakcí a tak dále, tak zabereme zhruba 190 míst. Takže já vás poprosím, až přijde řada na to slyšení, eh, tak eh, by bylo dobré, kdybyste se posunuli vpřed a uprázdnili některá místa, abychom mohli přivítat mladé lidi, kteří mezi nás přijdou. Pokud bychom tedy mohli se trošku sesednout do menšího prostoru, tak uvolníme místo pro mladé lidi, kteří si také budou moci sednout. To ale budeme mít to budeme řešit později. První bod dnes ráno je výměna názoru s Michaelem O'Flahertym, který je ředitelem Agentury pro základní práva. Já mu tedy nyní dám slovo zhruba na 10 minut a poté předám slovo zástupci eh, ILO a potom nemáme tu nikoho z komise, takže poté dáme prostor poslancům. Takže já bez dalších průtahů eh, předám slovo panu O'Flahertymu. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení poslanci výboru pro zaměstnání, vážení přátelé, jménem Agentury pro základní práva mohu říci, že je mi ctí k vám dnes ráno hovořit. Domníváme se, že práce vašeho výboru je nesmírně zásadní pro lidská a základní práva. Uvedu dva příklady Článek 15 listiny zaručuje evropským občanům právo usilovat o zaměstnání a nabízet služby v jakémkoliv členském státu. A potom článek 31 eh, zaručuje právo eh, na správné a spravedlivé pracovní podmínky. Eh, já si myslím, že je velice příznivé, když v kontextu zaměstnání okamžitě se bavíme o právech. Dále, práva související se zaměstnáním jsou vlastně multiplikačním faktorem pro pro mnoho dalších svobod v životě jednotlivce. Byli jsme pozváni, abychom k vám dnes promluvili o těch oblastech naší práce, které se překrývají s vašimi kompetencemi. Zejména jde o e, závažné formy zneužívání pracovních sil. Takže k tomu bych se obrátil ze všeho nejdříve. Tímto termínem závažné zneužívání pracovní síly eh, rozumíme ty formy zneužívání pracovní síly, které už jsou buď trestným činem podle zákonu členských států, anebo by měly být trestným činem eh, podle závazného mezinárodního a evropského práva. Eh, to zahrnuje, ale ne, ne výlučně, otroctví, nucenou práci, všechny formy zneužívání práce, které by měly být krim kriminalizovány eh, podle směrnice o sankcích pro zaměstnavatele. Eh, mezi lety 2013 a 2015 naše agentura provedla rozsáhlý výzkum eh, tohoto jevu zneužívání pracovní síly a to v celé Evropské unii, ve všech členských státech. Výsledná zpráva byla agenturou zveřejněna v roce 2015 a dodnes je jedinou zprávou svého druhu, která zkoumá různé formy zneužívání pracovní síly. Představuje názory 600 profesionálů z 21 členských států o rizikových faktorech, které přispívají ke vzniku takovéhoto zneužívání. Zpráva také zdůrazňuje, jakými způsoby je možné zlepšit situaci. Mezi hlavními zjištěními eh, této naší nedávné práce Eh, patří eh, velice vysoký výskyt zneužívání pracovní síly, ale navzdory tomu eh, pachatelé jsou málo kdy postaveni před soud nebo odsouzeni. To je poměrně znepokojivé v Evropské unii. Funguje tu jakýsi systém beztrestnosti, který spočívá na nejméně třech pilířích. První z nich je roztříštěnost trestních předpisů v členských státech, druhý je nedostatek monitorování a třetí je nedostatek proaktivních politik, iniciativ a šetření. Náš výzkum také e, zjistil, že tyto formy zneužívání pracovní síly jsou zejména viditelné v několika málo sektorech. Je to zemědělství, stavebnictví, ubytování a e, restaurační služby a poté práce v domácnosti. Mohu vám s radostí oznámit, že na základě této zprávy Agentura pro základní práva pokračovala ve výzkumu této oblasti a v roce 2017 vydá novou zprávu, která eh, tentokrát eh, bude zachycovat postoje a názory samotných zahraničních pracovníků. Tím zaplníme eh, významnou mezeru, protože nebudeme vyprávět příběh pouze z pohledu profesních skupin, ale také z pohledu těch, kdo jsou nejvíce postiženi, tedy těch samotných pracovníků. A domníváme se, že výsledkem nového výzkumu eh, eh, na zá, z roku 2017 na základě zprávy z roku 2015 vám bude značnou podporou ve vývoji správných politik a eh, legislativních reakcí. Zatímco čekáme na zjištění z roku 2017, bych chtěl ve vší úctě navrhnout, aby naše doporučení z roku 2015 zůstala platná a aby se těšila pozornosti. Patří k ním tato. Za prvé, je zapotřebí vytvořit eh, jasnou trestní definici, která by chránila všechny pracovníky před závažným zneužíváním pracovní síly. Za druhé, eh, posílit monitoring eh, inspektorátů práce, odborových svazů, finanční místní policie a dalších eh, relevantních orgánů, eh, které mají dostatečný mandát, mají dostatečné pravomoce a zdroje k tomu, aby plnili tuto funkci. Za třetí, je zapotřebí vytvořit systémy sociálního brandingu, eh, který by byl srozumitelný a spolehlivý a umožnil by spotřebiteli zjistit, zda výrobek, který kupují, nebyl vyroben pomocí zneužívání pracovní síly. A konečně je potřeba zajistit, aby evropští občané pracující v jiném členském státě byli předem informováni o rizicích zneužívání pracovní síly a o tom, kam se mají obrátit, pokud potřebují pomoc. Já teď tedy ukončím eh, toto téma zneužívání pracovní síly a stručně se zmíním o dvou dalších oblastech, eh, kterými se zabýváme a které si myslím jsou zejména zajímavé pro váš výbor. První z nich eh, souvisí se situací Romů. Romové jak víte, jsou největší evropskou etnickou menšinou a jsou také tou menšinou, eh, která čelí eh, nejrozšířenější diskriminaci. Eh, práce naší agentury ukazuje, že v kontextu zaměstnání mají Romové mnoho problémů. Nízká zaměstnanost panuje zejména mezi mladými Romy a jejich nedostatečná kvalifikace a vzdělání společně s rezidenční, s rezidenční segregací Eh, to všechno znamená jejich vyloučení z formálního pracovního trhu. Agentura pro základní eh, práva eh, v, tomto měsíci 28. listopadu publikuje nová data o Romech a musím bohužel říci, že půjde o data velice znepokojivá. Mimo jiné budou ukazovat, že pouze 30 Romů ve věku 20 až 64 let má placenou práci. 30 Oproti 70 u zbytku populace v evropských členských státech. Pokud jde o mladé lidi, tak pouze 37% mladých Romů je v zaměstnání eh, eh, škole anebo přípravě na budoucí povolání. Evropský průměr je 88%. To jsou opravdu šokující čísla. A mimo jiné z nich eh, plynou další věci, jakože naplnění cílů doporučení Rady z roku 2013, které mělo zajistit rovné zacházení s Romy na pracovním trhu, bude poměrně značnou výzvou výzvou. A konečně, vážení poslanci výboru, bych se chtěl zmínit o problému eh, osob s postižením. Článek 27 umluvy OSN o právech osob s postižením eh, přiznává osobám s postižením právo pracovat eh, stejně jako ostatním. A v tomto kontextu je váš výbor jedním ze tří výborů parlamentu, který eh, patří do monitorovacího rámce této umluvy v Evropské unii. Takže velice dobře víte, eh, jak ta problematika vypadá. Eh, tady se obávám, že i, i zde naše agentura má data, která jsou poměrně znepokojivá. Nej, nejnovější dostupné statistiky ohledně příjmů a životních podmínek, které jsou z roku 2013, říkají, že existuje propast zhruba 23% bodů mezi osobami s postiženími a bez postižení. Neboj, neboli 48% osob s postižením má zaměstnání, zatímco u osob bez postižení je to 71%. Eh, identifikovali jsme, jak nejlépe tuto propast odstranit. Eh, identifikovali jsme několik eh, zajímavých praktik v členských státech, různé pobídky a kvóty, což jsou smysluplné iniciativy. Například v Portugalsku eh, bylo navýšeno financování veřejných entit, které nabírají ženy s postižením, nebo ženy s postižením, které usilují o svou první práci, eh, které jsou zapsány v Centru profesionálního školení. Potom kvóty Chorvatský zákon o zaměstnávání osob s postižením dává zaměstnancům povinnost eh, naplnit kvótu alespoň 20 zaměstnanců, což je zhruba 2, 2 až 6 pracovní síly. To musí být osoby s postižením. To jsou jen takové orientační příklady dobrých iniciativ, které jsme našli v členských státech a které by bylo dobré zopakovat eh, i jinde abychom nějakým způsobem odstranili tu nepřijatelnou mezeru v zaměstnanosti osob s postižením. Tím bych skončil, paní předsedkyně. Agentura pro základní práva je vám dnes dopoledne samozřejmě k dispozici, pokud byste měli jakékoliv otázky. Mám tu kolegu Albena Dýringa, který je expertem na tyto záležitosti a mohu vás ujistit, paní předsedkyně a vaším prostřednictvím i váš výbor, že Agentura pro základní práva je vám i nadále k službám při vaší neocenitelné práci. Děkuji vám. Děkuji, pane O'Flaherty. Takže nyní eh, dáme slovo panu Majumpovi. Máte slovo zhruba na pět minut. Děkuji, dobré ráno všem. Je mi ctí, že tu mohu být. Já jsem byl požádán, abych zareagoval na ten původní proslov a případně e, přispět dalšími informacemi jménem ILO do této diskuze. Já si myslím, že realita je velice tvrdá. Právě jsme vyslechli, eh, jaké existují výzvy, to plyne z té nedávné zprávy. Já bych chtěl znovu připomenout, že je nutné jednat. Máme minimálně 21 milionů lidí, eh, kteří jsou oběťmi obchodu s lidmi nebo nucené práce na světě. 21 milionů. A když se podíváme globálně na to, kolik případů se dostane k soudu, tak eh, nejnovější odhady mluví o 6 tisících. Takže když porovnáte máte 21 milionů obětí eh, zneužívání práce s méně než 6 tisíci případy, tak eh, v tom vidíte obrovskou propast. A to přesně souvisí s těmi výzvami, eh, o kterých mluvil pan O'Flaherty. ILO vzhledem k tomu, že stále ještě je mnoho výzev souvisejících s cíly udržitelného rozvoje, eh, vytvořila alianci 8,7, eh, která směřuje k cílu 8,7, eh, kterým je eliminace ducené práce, dětské práce, moderního otroctví a obchodu s lidmi. Je to otevřené partnerství všem, kdo mají čím přispět k naplnění cíle 8,7 doporučuji vám eh, webovou stránku 87.org, tam se můžete zapojit. Eh, bude se v nejbližších čtyřech měsících konat Evropská veřejná konzultace a vám případně měli, měli byste zájem, dám více informací, pokud byste se chtěli aktivně zapojit a eh, aktivně se účastnit. Dále eh, bych chtěl zmínit protokol o nucené práci, eh, který vzešel z Mezinárodní konference práce před dvěma lety. Zatím ratifikovalo devět zemí. A já bych chtěl eh, vyzvat všechny členské státy, aby prosím zvážili ratifikaci co nejdříve. Je to nástroj, který by mohl přinést změnu do života těch 21 milionů lidí, kteří jsou obětmi nucené práce a obchodování s lidmi. V neposlední řadě nezapomínejme, že těch 21 milionů, kteří vykonávají nucenou práci, e, generují zisk 150 e, miliard dolarů v Evropě. To je obrovský průmysl, čím dál větší a pokud ho chceme zlikvidovat, tak mu musíme nějakým způsobem konkurovat ve stejných měřících zisku. Takže to je úkolem nás všech a musíme velice naléhavě jednat. Toto jsem chtěl dodat k tomu, co zaznělo před chvílí a velice rád odpovím na jakékoliv otázky. Děkuji vám. Myslím, že teď můžeme zahájit debatu se členy výboru. Stevens z EKR se přihlásil, pan Kary. Tam se, jestli ještě někdo další chce vystoupit. V tom případě začneme Helgou Stevens z EKR. Děkuji vám, děkuji za eh, vaše eh, zajímavé úvodní vystoupení. Já mám dvě témata, na které bych se chtěla zaměřit. Je to vykořišťování pracovníků a potom osob s postižením. Co se týče vykořišťování pracovníků, tady eh, dochází k posunu k to, od obecné regulace ke zvyšování aktivit organizovaných zločineckých skupin které se začínají zapojovat do těch globálních dodavatelských řetězců, aby vykořišťovaly pracovníky. Řada členských států již přijala proaktivní opatření, aby zabránili nelegální práci a aby zabránili vykořišťování v různých sektorech ekonomiky. Nicméně je potřeba lépe koordinovat úsilí různých organizací ve členských státech, aby tento přístup byl propojenější, aby eh, postihoval tyto praktiky a aby také efektivně využíval zdroje, které jsou k dispozici na národní úrovni. A také si musíme uvědomit, že vykořišťování je mezinárodním jevem a vyžaduje si mezinárodní eh, reakci. Místo toho, aby jednotlivé členské státy snažili postihovat jednotlivé pachatele, tak je potřeba, abychom měli nějaký komplexní přístup, který by umožnil systematické postihování těchto praktik v rámci eh, ekonomiky. Je potřeba, aby také české státy spolupracovaly s mezinárodními partnery. Mám eh, několik otázek. Eh, chci se ptát, jestli ve vašem výzkumu vidíte nějakou strukturu nebo nějaký vzorec těchto praktik, dochází k jejich nárůstu, v různé část, různých částech společnostech nebo sektorech ekonomiky. Týká se to více občanů třetích zemí nebo eh, občanů Evropské unie. Máte nějaký příklad osvědčené praxe, eh, kde by některý ze členských států vyvíjel eh, úsilí, aby tomu zabránil například v Spojeném království je zákon, který má zabránit modernímu otroctví, který byl přijatý v roce 2015 a byl tedy první Eh, z celé EU. Chcete, jakou roli by měla hrát vaše agentura a Evropská unie například eh, v oblasti sdílení informací? Teď k osobám s postižením a jejich zaměstnanosti, vy jste říkal, že 48% osob s postižením eh, jsou vydělečně činí ve srovnání s těmi více než 70%, kteří žádné postižení nemají a na překonání z toho jste navrhl určité řešení, to je možné. To by znamenalo, že bychom přijímali kvantitativní cíle spíše než kvóty, ale je potřeba se podívat na to, co ty kvóty znamenají a jaká je kvalita. Řada podniků říká, že plní své povinnosti, ale musíme se také podívat na to, kde v těch organizacích osoby s postižením pracují. Oni si najmou několik uklízecích pracovníků, kteří potom naplní tu jejich kvotu, ale jde o to, jestli tady mají nějaké možnosti rozvoje, vzdělávání a kariérního postupu. Eh, tak se to minimálně eh, vyskytovalo v minulosti, chtěla bych na to upozornit. A potom je tady určitý vztah s tou úrovní vzdělání. Velmi často osoby s postižením nemají stejné příležitosti se vzdělávat jako studenti bez postižení. A to se samozřejmě promítne i do jejich pracovních příležitostí, nebo to, co jim může pracovní trh nabídnout. A proto bychom se měli zaměřit na kvalitní vzdělání dětí s postižením. To by mělo být součástí základního vzdělání, protože s dobrým vzděláním budete mít mnohem lepší šanci najít dobré zaměstnání, ať už nějaké postižení máte nebo ne. A potom eh, se musíme zaměřit na dodržování legislativy. Se podíváme na kvóty, které fungují ve Francii nebo v Německu, tak eh, ty ukazují, že podniky nemají žádné preference pro najímání, najímání osob s postižením, protože radši zaplatí pokutu třeba tedy pracovat na změně tohoto přístupu a také podporovat eh, inkluzi těchto osob ve všech oblastech eh, života. Musíme začít tedy eh, prioritou pro inkluzivní vzdělávání. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, já mám teď pět řečníků na seznamu, dáme jim slovo všem nejprve a potom budou odpovídat naši hosté. Amina Kariza Gue má slovo jako další. Děkuji. Děkuji oběma řečníkům za tento velmi zajímavý eh, úvod. Je to závažné téma, už tady na výboru jsme o tomto tématu mnohokrát mluvili, bereme to eh, velmi vážně. Mám eh, jednu velmi konkrétní otázku. Když v těch vašich doporučeních říkáte, že že musí být aktivnější eh, orgány, které mají dohlížet na pracovní trh nebo odbory, tak si chci zeptat, jak to přesně eh, si představujete, protože u nás při tom eh, oblasti dohledu jsme zjistili, že jsou vykořišťovaní pracovníci a zaměstnavatele slibují, že se to všechno zlepší, ta situace, ale potom zjistíme, že se ta situace neustále opakuje, že na ta pracovní místa přicházejí noví pracovníci, kteří jsou znovu vykořišťováni. A proto se chci ptat, jak chcete zlepšit tu, eh, ten veřejný dohled nad těmito praktikami. A potom se chci zeptat, eh, jaké další nástroje, kromě těch, o kterých tady dnes byla řeč, máme k dispozici a jak se může zlepšit eh, spolupráce například při ratifikaci těch příslušných protokolů. Thank you. Děkuji. Dalším řečníkem je Dominik Machtan z NF. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Já bych chtěl zejména poděkovat panu Flartimu za eh, informace, které nám poskytl. Ale eh, to, co se ukazuje a co jste vy také potvrdil a co my obhajujeme v řadu let, je to, že prvními obětmi přestěhovalectví jsou sami přistěhovalci. A vy jste jasně říkal, že se nacházejí v postavení, ve kterém jsou vykořišťovaní, vykořišťování, eh, pracují v zemědělství, ve stavebnictví, anebo eh, v tom sektoru domácích služeb. A já velmi vítám, co jste řekl, protože konečně to tady někdo konstatuje naprosto jasně. Prvními oběty přistěhovalství jsou sami přistěhovalci. Takže není možné na ně útočit, jak se o to někteří pokoušejí. Je spíše potřeba se zaměřit proti samotnému jevu přistěhovalectví. A mám tedy následující otázku, nebo spíše podnět, že nejlepší způsob, jakým bránit nebo pomáhat zahraničním pracovníkům, je za prvé kontrolovat hranice, o tom se tady nehovořilo, aby lidé sem nelegálně nepřicházeli. Za druhé je potřeba eh, řídit migrační toky, o tom jsme tady také nehovořili. Zahraniční pracovníci eh, mohou přinést eh, know-how tam, tedy v těch oblastech, kde to potřebujeme, pokud Eh, něco takového nemají, tak nemají budoucnost, tomu se říká regulace. A za třetí je potřeba eh, bojovat proti převaděčům. Eh, ti lidé nepřicházejí sami od sebe, potřeba se postavit proti převaděčům, jim slibují nějaké Eldorado a spoustu různých lží. A víme, že kolikrát ti přistěhovalci ani nemusí přicházet dobrovolně. To je eh, další věc, o které tady řeč byla, protože dochází například sexuálnímu vykořišťování eh, imigrantů, kteří sem přicházejí za štěstím. Takže proti těmto převaděčům potřeba bojovat. A víme, že eh, oni za to dostávají kolikrát obrovské částky. Na jedné straně tady, tady jsou ty podniky, které vykořišťují imigranty a ty je potřeba trestat a stíhat. Ale potom je tady samozřejmě celý ten systém převaděčů, kteří vydělávají miliony eur tím, že eh, zneužívají postavení těchto osob. Takže eh, naprosto otevřeně, já jsem velmi rád, že jsem si vás tady dnes mohl vyslechnout. Děkuji. Dalším řečníkem je pan eh, López za SAD. <clears throat> Děkuji, paní předsedkyně. Já mám dvě otázky pro naše hosty. Jednak je to vykořišťování na pracovišti, zejména přestěhovalců, jak jste o tom eh, již hovořil. A eh, moje otázky jsou následující. Myslíte si, že reformy eh, legislativy v oblasti zaměstnanosti, například v oblasti kolektivního vyjednávání, mají nějaký reálný dopad na základní práva občanů? ohledně jejich účasti na pracovním trhu. Byli jsme tady svědky velmi agresivních reform na pracovním trhu, které zacházejí velmi do hloubky. Například se snaží postihnout ty nové typy dočasných pracovních smluv. A chci zeptat, jestli se to nějak promítá do té oblasti základních práv. Další otázka, kterou mám, se ani tak netýká toho vykořišťování, ale spíše ekonomických a sociálních práv občanů. Myslíte si, že parlament a komise v tom Evropském sociálním, ekonomickém sociálním pilířu dělají dost pro to, aby zajistili tato práva, což jsou ta nová práva, která by se měla hájit. Děkuji a naším posledním eh, řečníkem je Eduard Marta. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Jenom eh, několik bodů, které bych chtěl zdůraznit. Málo se tady hovořilo o diskriminaci žen, a to v situaci, kdy se to získává čím dál tím více pozornosti, zejména ten rozdíl v odměňování mužů a žen je potřeba se na to podívat, protože se to eh, odehrává tady v Evropě. A eh, nejenom ve zbytku světa, takže i tady bychom měli naměřit své úsilí. Namířit své úsilí. A potom bych chtěl poukázat na další typ diskriminace, což je diskriminace seniorů, seniorů Víme, že v čím dál tím ranějším věku jsou lidé vyřazeni nebo vyloučeni z pracovního trhu, protože většina lidí, kteří jsou najímáni, musí být v určitém věku, musí být určité vzdělání. Po 40. roce už eh, některé kategorie občanů začínají být eh, nežádoucí pro zaměstnavatele. A to je tedy také diskriminace. A potom je potřeba se zaměřit na důležitost role odborových svazů, a to se stává také v Evropě, eh, že se čím dál tím víc postihuje eh, činnost odborů, čím dál tím více proti ním jsou podávány žaloby a jsou spochybňovány jejich kroky. Musíme takový uvědomit, že v podnicích, kde existují odbory, tak se daří bojovat proti diskriminaci, ať už jsou to seniori, osoby s postižením, ženy, eh, bojuje se proti nelegální práci a tak dále. A proto si myslím, že ta role odboru je pozitivní a existují další nástroje, které by mohly zlepšit eh, tu situaci například tím, že by se každoročně musela překládat veřejná zpráva o eh, přítomnosti nebo o tom složení pracovní síly a porovnat jejich podmínky, na kterých pozicích pracují, jak jsou odměňováni, abychom měli přesně přehled o tom, eh, jak to vypadá. To by mohlo představovat jeden velmi zajímavý nástroj, který by mohl posloužit eh, v boji proti všem typům diskriminace a který by také mohl zabránit té nucené práci, eh, která se vyskytuje, jak víme, nejenom u našich občanů, také u přestěhovalců. Děkuji. Já teď dám slovo našim eh, dvěma hostům, aby mohli odpovědět na tyto otázky. Pan Flát jako první. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci zareagovat na některé z těch otázek. Můj kolega potom eh, zareaguje na ty techničtější dotazy. Nejprve eh, na, odpovědi na ty zajímavé otázky paní Stevens. Můj kolega by mohl odpovědět na ty extrémní formy Eh, eh, zaměstnanosti. Já se zaměřím na osoby s postižením. Souhlasím s paní Stevens v tom, že kvóty nejsou úplně ideální, jsou velmi hrubým nástrojem. Je to situace vyřešit eh, některé závažné formy diskriminace, ale já souhlasím s tím, že se musí velmi pečlivě monitorovat a musíme se podívat také, co za těmi kvótami je a jaká je ta kvalita práce, která se zatím skrývá. E, v tom tedy naprosto souhlasím, musíme to pečlivě sledovat. A také souhlasím s paní Stevens, že se musíme zaměřit na důstojnou práci, na vzdělání, nejenom v kontextu osob s postižením. Stejně tak bych mohl uh, něco podobného říci u Romů. Nikdy nesmíme zapomínat na uh, ten vztah, který je mezi dobrým, uh, dobrou úrovní vzdělání a důstojnou prací. A Dále bych v reakci na vystoupení řekl, že se musíme zaměřit na dodržování legislativy a o vykořišťování pracovníků. Je evidentní, že je tady eh, nesouhlas s legislativou a že členské státy tu legislativu nevynucují. Tomu, co říká, říkala paní Kary, pan Kary, tady byla řeč o tom dodržování legislativy, o monitorování, s tím, že jedna věc se vyřeší, ale druhá věc se objeví druhý den tom také souhlasím. Nedostatek efektivního eh, vynucení legislativy, nedostatek eh, politické vůle eh, tento problém řešit ve členských státech. Musíme si uvědomit, kdo jsou oběti toho extrémního vykořišťování. Nejsou to lidé ve středu společnosti, jsou to lidé, kteří jsou na okraji společnosti a ti jsou velmi často přehlížení při těchto jevech. Pane Martan, eh, vy jste hovořil o ochraně hranic. Já bych v reakci na vaši poznámku řekl, že naše studie se zabývala eh, migrací obecně, ne s nějakým zvláštním zaměřením na ty, kteří přicházejí z zemí mimo Evropskou unii. Spíše ta studie řešila migraci v rámci Evropské unie, ale i přesto. Co se týče občanů třetích zemí, tak eh, v jiném kontextu jsme mohli eh, konstatovat to, že do značné míry ti lidé, kteří do Evropy přicházejí, nejsou jenom ekonomičtí emigranti, jsou to lidé, kteří eh, prchají před persekucí. A tři pětiny z toho, asi více než milionu migrantů, kteří sem přišli v loňském roce, tak přišli z těch asi deseti zemí, které vyprodukovaly nejvíce uprchlíků. Dále tady zazněla otázka o kolektivním vyjednávání, o tom, jak legislativa může mít reálný dopad. Pan Deering na to odpoví podrobněji, ale já bych eh, předběžně eh, k tomu řekl, že některé ty sektory, na které jsme se dívali, kde se tyto jevy vyskytují, nejsou dobře zorganizované. Je to domácí práce, zemědělství a ten dopad změn legislativy těchto, řekněme, neformálních sektorech je velmi eh, slabý. Pan López také upozorňoval na ekonomická a sociální práva a já s ním naprosto souhlasím. Listina základních práv zajišťuje stejný status ekonomickým, sociálním i politickým právům ve všech členských státech. Je to obsaženo také eh, v úmluvě OSN a naším úkolem v oblasti základních práv je zajistit, že všechny tyto, všechna tato práva budou mít stejný status. A na závěr pan Martan. Děkuji, ano, souhlasím s vámi v tom, že je nemožné si udělat nějakou seriózní analýzu situace bez toho, abychom eh, přihlíželi k eh, vlivu pohlaví. Eh, postavní žen velmi často je eh, horší než u mužů. A to se musí promítnout i do metodologie, kterou používáme. A souhlasím také s kritickou rolí odboru, které, kterou by měly hrát, protože odbory přispívají ke zdravému fungování občanské společnosti a my bychom tuto funkci měli podporovat tak, aby odbory svou roli mohly efektivně eh, vytvářet. A pan Diring odpoví na ty zbývající otázek, pokud dovolíte, paní předsedkyně. Děkuji. Já se pokusím opozornit na některá ta horizontální témata, která tady eh, zazněla od různých řečníků. Několik z vás hovořilo o ekonomických modelech, o vazbách na organizovaný zločin. V té souvislosti bych chtěl říct si několik věcí. Některá témata, jako je převaděčství, Eh, se získává hodně pozornosti a je to eh, dobře proskoumáno, tak co se týče eh, vykořišťování ve smluvních vztazích, tak tady tomu tak není. Tady máme nedostatek znalostí. No tady otázka na to, jak se ty věci vyvíjí. Vzhledem k tomu, že to je první výzkum, který v této oblasti byl učiněn, tak ještě pořád nemůžeme hovořit o tom, jak se ta situace mění, protože si teprve získáváme přehled o situaci. Podle nás bychom ale měli vytvářet politiky zaměřené na tento jev a ne na izolované jevy, jako je převaděčství a dodržování těch práv, ale spíše bychom navrhovali, abychom eh, se zaměřili na mandáty těch různých policejních eh, orgánů, které Eh, by to měli sledovat, abychom tam zahrnuli i vykořišťování ve smluvních vztazích, protože jsou to věci, které spolu souvisejí a vzájemně se ovlivňují a je potřeba o tom mít eh, informace. Co se týče vykořišťování pracovní síly, tak to nejsou eh, jenom migranti, nebo nejsou to jenom podniky, které by vykořišťovaly migranty, ale velmi často jsou to dlouhodobě působící podniky, které také vykořišťují migranty. Není to ten eh, konvenční organizovaný zločin, tak jako známe, ale my teď pracujeme na jednom stanovisku o lidských právech a o tom, jaké právní povinnosti podniky mají. My jsme se podívali na tu právní situaci, zjistili jsme, že řada nástrojů, které mm, příslušná směrnice eh, zavedla, se nevyužívají. Nejsou to ani ty ta právní opatření, ani eh, ta opatření praktické povahy. Je tady obsažena řada sankcí pro zaměstnavatele, například potrestání těch podniků, které byly usvědčeny z vykořišťování nebo vytváření možnost eh, nějaký podnik uzavřít, eh, nebo ho ne, ne, na něj stáhnout nějaký zvláštní typ státního dohledu. Všechny tyto nástroje, eh, které existují, tak se málo využívají. Celkově to tedy v této oblasti je potřeba udělat mnohem více, zaměřit se na provádění legislativy, než vytvářet novou. A také eh, je potřeba něco udělat s tou beztrestností. Dále tady zazněla otázka, nebo více otázek, které upozorňovaly na důležitost odboru. V naší zprávě upozorňujeme na příklady osvědčené praxe, které se týkají informací, které odbory poskytují pracovníkům, také Eh, jde o monitoring a také různé platformy pro spolupráci v této oblasti. Pravomoce odboru se liší. V Dánsku například mají poměrně rozsáhlé pravomoce. Mohou eh, i vstoupit do soukromých objektů, tam, kde jde o vykořišťování například domácí pracovní síly, to, byl, to byla jedna problematika, která se tam řešila. Takže já si myslím, že ta role odboru je zásadní v té eh, obhajobě práv, těch eh, předávání informací v monitoringu. A neměli bychom to podceňovat. Co se týče žen, pokud jsou obětmi muži, tak těm se hůře hovoří o tom, co se jim stalo. Eh, pracovníci, kteří jsou muži, obtížněji akceptují skutečnost, že se stali obětmi vykořišťování? Ti jsou kolikrát rádi, že jsou schopni nějaké peníze vydělat a posílat je domů a necítí se ani tak jako oběti. Děkuji vám za pozornost. Thank you and for a final... Děkuji. A na závěr má slovo pan Hamajanpur. Děkuji vám. Na většinu otázek již bylo odpovězeno, dovolte mi několik doplnění. Jedna z největších výzev, kterou v této oblasti máme, je nedostatek jakéhosi společného základního standardu a proto se snažíme vypracovávat globální odhady, tak abychom si vytvořili ten základ, na kterém pak můžeme stavět. Konec konců jedna z prvních otázek tady zazněla, jaké jsou trendy. A abychom věděli, zda se vykořišťuje více nebo méně pracovníků, musíme mít představu o tom, jak vypadala situace třeba před deseti lety. A tu představu zatím bohužel nemáme, přiznávám. A proto se snažíme vypracovávat lepší metodiku, abychom mohli členským státům takovýto základ poskytnout v rámci další práce v této oblasti. Druhá věc, kterou bych chtěl zmínit, eh, je implementace těch nařízení, která již jsou k dispozici. My ty zákony, které máme, neimplementujeme a nepřipravujeme ani nové. Samozřejmě některé zákony je potřeba monitorovat, abychom třeba zajistili, že obětem se dostává stejné ochrany jako všem ostatním. To je konec konců i v našem protokolu o nucených pracích. Ať už jste oběť v jakékoliv zemi, musíte mít nárok na stejné kompenzace jako jakýkoliv jiný pracovník v dané zemi. Dále zazněla otázka ohledně mandátu inspektorátů práce a o osvědčených postupech. Pokud například inspektor práce nemůže navštěvovat eh, pracovníky v domácnosti, což je jedna z nejzranitelnějších skupin co do vykořišťování, no tak to je něco, na co se můžete zaměřit, abyste jejich mandát rozšířili, aby mohli eh, takovéto pracovníky navštěvovat. Samozřejmě diskriminace je velké téma v souvislosti se zranitelností. Jakým způsobem se lidé stávají zranitelnými? ať už jsou z různých skupin, migranti, uprchlíci, někdo, kdo se stěhuje, ženy, děti, lidé, kteří nemohou přistupovat na formální trh práce. To jsou všechno důvody, které je potřeba řešit. Děkuji. Děkujeme vám. Byla to velice zajímavá diskuse, jako vždy. Samozřejmě implementace a vynucování práva, které už máme, to je vždy potřeba zdůrazňovat. Děkuji všem třem řečníkům a dáme si pětiminutovou přestávku a pak začneme hlasovat v 10 hodin. Děkuji.

Um, tak, milí kolegové, budeme hlasovat. Máte všichni hlasovací kartičky, jste připraveni, výborně. Takže, ne, ne, ne, já tady kladívkovat nebudu. První zpráva, o které budeme hlasovat, je stanovisko k občanskému právnímu v oblasti robotiky. Kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 14. Kdo je pro? Proti? To je zamítnuto teď tady máme hlasování po částech u návrhu 16, takže první část, kdo je pro? Proti? No, to asi zkontrolujeme. Takže zahajuji hlasování. První část. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Asi to taky musíme zkontrolovat. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Teď kompromis 3. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. Návrh 18. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Teď kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Teď návrh 40. Kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 6, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Teď návrh 50, kdo je pro, proti, zdržel se, Přijato. Návrh 51, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Rovněž přijato. Kompromis 7, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Návrh 61. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Teď kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 68. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 71. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 74, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 76, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 77, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kontrola. Dobře, kontrola 77. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 78. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Teď kompromis 9. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. Kompromis 10, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 94, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Teď tady máme hlasování po částech u 96. První část, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, to je přijato. Třetí část, kdo je pro, proti, zdrželi se, to asi zkontrolujeme. Třetí část návrhu 96. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Přijato. Návrh 97. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 98. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Kontrola 98. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste. Konec hlasování. Přijato. Návrh 99. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ale asi to radši zkontrolujeme. 99. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste. Konec hlasování. A to je přijato. Teď tedy eh, jmenovité hlasování o celém stanovisku zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato velkou většinou. Tak, teď budeme hlasovat o zřízení podpůrného programu pro strukturální reformy na období 2017 až 2020. Takže první hlasování je o dvou návrzích 58-59, které jsou identické a chtějí zamítnout celý návrh. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Takže teď návrh 187. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 188. Kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. Teď kompromis U, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 191, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 192, kdo je pro, proti, zdržel se, Zamítnuto. 193, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 195, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Kontrola 195. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 196. A to je nepřípustné. Takže 197. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 198 pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 199 eh, je staženo. Číslo 19. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Číslo 200. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Číslo 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. To radši zkontrolujeme. Myslím si, že to bylo zamítnuto, ale uvidíme. Takže konec hlasování. No, přijato. Kompromis V. Kdo je pro? Proti? stržel se? Přijato. Kompromis dvojité V. Kdo je pro? Proti? stržel se? Přijato. Návrh 23. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Teď 24. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 203. Pro? Proti? Zdržel se? Raději to zkontrolujeme. Číslo 203. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Ano, to bylo jednoznačně přijato. Číslo 25. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 204. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? To zkontrolujeme. 204. 204, ano. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Číslo 205. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Kompromis X. Kdo je pro? Proti zdržel se, přijato. Návrh 211, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis Y, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Návrh 214, A, tak tady je, zdá se, ústní změna. Ano, paní předsedající, my jsme eh, představili ústní změnu, kdyby se nahradila fráze social well-being frází social cohesion, to znamená sociální blahobyt frází sociální soudržností. Jsou námitky proti tomuto návrhu předsedkyně? Nejsou, takže hlasujeme. Kdo je pro? Předsedkyně bez mikrofonu. Zdržel se? Tak nezlobte se, ale radši udělám kontrolu. Zahajuji hlasování. Konec hlasování a je to přijato. Teď tedy návrh 215. Eh, Kdo je pro? Proti? Zdržel se? To je asi zamítnuto. No, ale zkontrolujeme to. Zahajuji hlasování k 215. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Zamítnuto. 216. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 217. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 218. Pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. 219, ten odpadá, takže 220 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 221 pro, proti, zdrželi se, přijato. 222 eh, pro, proti, zdrželi se, Přijato. 223 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis z, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis AA, pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis AI, pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis AB, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Dva, tři, čtyři, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto, ale kontrola dobře 234. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. 2, 3, 5. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 30, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 236 odpadá, takže číslo 237, to taky ale odpadá, ne? Ne? Aha. Tak 237 hlasujeme, kdo je pro? Proti? To asi radši zkontrolujeme. 237. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Teď návrh 238 s ústní změnou. Jsou nějaké námitky proti ústní změně? Takže hlasujeme s ústní změnou. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Kontrola, takže 238 Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Číslo 239. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 240. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 241, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis AC, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 243, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto návrhy 32 a 244. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Číslo 33, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 245 byla stažena, takže číslo 34, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Číslo 35, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 246, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 247, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis AD, kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. Kompromis AH, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 254, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 255, kdo je pro? Proti? Zdržel se? To zkontrolujeme. 255 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Dvěstě padesát šest, kdo je pro? Proti? Zdržel se? To taky zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Kompromis AE. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Číslo 259. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Číslo 260. Kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto, 261 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, kompromis AF, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato, kompromis AK, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 267 pro, proti, zdržel se, to je zamítnuto. 38, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 268 pro a. Ne, to hlasujeme. Číslo 268, kdo je pro? Proti zdržel se, to radši zkontrolujeme. Proč asi, že? Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. No. Takže hlasujeme 269. 270 byla stažena, takže kdo je pro 269? Proti? Zdržel se? To bylo asi zamítnuto, řekla bych. Návrh 39. Pro? 39. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 271 pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Číslo 272 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 273 pro, proti, zdržel se. To asi radši zkontrolujeme. 273. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. To bylo zamítnuto. 274. Kdo je pro? proti, zdržel se zamítnuto, 275 pro, proti, zdržel se, to radši zkontrolujeme, zahajuji 275. -ku. Konec hlasování a je to zamítnuto. Číslo 40 pro, proti, zdržel se, přijato. 276 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 277 pro, proti, zdržel se, přijato. 270 90. Aha, takže skáčeme na návrh 41. Pro, proti, zdržel se, to je přijato. Číslo 279, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 42, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Tak teď 43, kdo je pro? Proti? Zdržel se? A to zkontrolujeme. Číslo 43. Hlasovali všichni? EPP má o jednoho navíc. A teď už je to v pořádku. Takže přijato. Teď 281. Pro, proti, zdržel se. Ne, to musíme taky zkontrolovat. 281. Konec hlasování. A to je zamítnuto. Kompromis A je... Kdo je pro? Proti? Zdržel se? To je přijato. Amendment 283 in 283, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 284, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 285, pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 286, pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Návrh 287, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Číslo 44, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis AG, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 46, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 289, ne? To nehlasujeme. Ale o tom taky přece nehlasujeme. Takže to platí i pro 48, je to tak? 293. 292. tak já nevím, mi někdo řekněte, o čem hlasujeme. Mně tady říkají 50. Číslo 50. Aha, takže 289 nemůžeme hlasovat, protože bychom o něm hlasovali, kdyby 287 byla odhlasována a ona nebyla. Takže proto nehlasujeme o 289. Další hlasování je o návrhu 50. Kdo je pro? 50. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 51. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 294 byla stažena. 295. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Teď eh, unblock o návrzích 52, 53, 54, 55 a 56. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? To zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. A je to přijato. Teď 2, 9, 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 298. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 299 je další, protože 53 byla součástí bloku. Takže 299. Kdo je pro? Je to na, naš, na našem seznamu na stránce 21, ale u vás to asi bude jinde. Takže 299. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Tak, teď pa- 57. Kdo je pro? Proti? Stržel se? Přijato. A teď jdeme na úvodní ustanovení. Kompromis G. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Číslo 63 není přípustné, takže 64 s ústní změnou. Je někdo proti ústní změně? Není, takže kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Kontrola 64. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 65. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Návrh 2, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis A, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď návrh 73 a 74, kdo je pro, jsou identické, proti, zdržel se, to je zamítnuto. Kompromis B, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Návrh 80 nepřípustný. Návrh 81, kdo je pro? Proti? Zdržel se. A to je, si myslím, No, já si myslím, že to je přijato. Bylo to přijato. Kompromis E. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. Návrh 83, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis C, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 91, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Kompromis D, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato. Teď návrh 101, kdo je pro? Proti, zdržel se. Zamítnuto. Kompromis F, kdo je pro? Proti, zdržel se. To je přijato. Teď eh, o pár stránek na 109 jdeme, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 110, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis H, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Kompromis I, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Teď návrh 126. Eh, Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Kompromis je. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Eh, přijato. Kompromis N. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Kompromis R. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Návrh 135, kdo je pro? Proti? Zdržel se. A pozor, o tom prý nehlasujeme. Aha, takže 136. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Kompromis K, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Teď návrh 142, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 143, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis L, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. E, 146, kdo je pro? Proti? zdržel se zamítnuto. Kompromis M, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Teď 156 eh, a 157, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis O, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Návrh 161, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Kompromis P, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Číslo 166, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Kompromis Q, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 169, kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. 170, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 171, kdo je pro, proti, zdržel se, e, přijato. 177, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis S, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato. Návrh 180, kdo je pro? Proti, zdržel se. Zamítnuto. A toto je automaticky e, vyřízeno. 183, kdo je pro? Ne, pozor. Aha. 182. Kdo je pro? proti, zdržel se zamítnuto, 183 pro, proti, zdržel se zamítnuto, kompromis T, kdo je pro, proti, zdržel se, to je přijato, číslo 185, kdo je pro, proti, zdržel se, to je zamítnuto. Teď eh, závěrečné hlasování, jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. A to je přijato. Sorry, can we get that, on, um, get that one out of the way? So now we move to... Tak, teď se přesouváme ke stanovisku k implementační zprávě Erasmus+. Nejprve hlasujeme o kompromisu A. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis V. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis O. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis T. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis S. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis Q, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 32, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh N, kompromis N, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis B, kdo je pro? Ne, omlouvám se s ústním pozměněním, jsou proti němu námitky. Ne. Takže kompromis B. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis C. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis R. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis G. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pokud to chcete ověřit, můžeme to ověřit. Zahajuji hlasování o kompromisu G. Hlasování je u konce. Tak to je rozhodně přijato. Takže teď kompromis L. Kdo je pro? Proti?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 Tady máme dvě části. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? To ověříme. Ověřujeme druhou část návrhu 56. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis F. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 62. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Ověřujeme návrh 62. Končím hlasování. Zamítnuto. 63. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis D. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 78 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis K pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis E pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis P pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 95 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 98 pro, proti, zdrželi se, Ověříme. Ověřujeme 98. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis H pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 103. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 104 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 105 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 108 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 114. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 115 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis M. Pro? proti, zdrželi se, přijato. Návrh 118 pro, proti, zdrželi se, přijato. 125 pro, proti, zdrželi se, přijato. 127 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis U pro, proti, zdrželi se, přijato. 137 pro, proti, zdrželi se, přijato. 138 pro, proti, zdrželi se, přijato. 139 pro, proti, zdrželi se, přijato. 140 pro, proti, zdrželi se, přijato. 146 pro, proti, zdrželi se, ověříme. 146, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 148. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Potom původní ustanovení, pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Chcete to unblock? Dobře. Takže 1 až 7. Dobře. 1 až 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 8. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 9. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Teď eh, budeme hlasovat eh, o konečném textu. Elektronicky zahajuji hlas. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Velkou většinou přijato. Now we move to... Teď se přesouváme k otázce k ústnímu zodpovězení o zavedení záruky pro získání odpovědnosti. Budeme hlasovat o kompromisním textu, tedy o celé otázce. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Teď tedy všechno odpadá jdeme na konečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Konečné hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Velkou většinou přijato. Dostane se to na plenární zasedání v listopadu.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 colleagues, our, our next item. Tak vážení kolegové, další, dalším bodem eh, je akt přenesené pravomoci eh, komise a potom tu máme eh, slyšení po evropském setkání mládeže. V tomto sále je zhruba 210 židlí a Připojí se k nám zhruba stovka mladých lidí, tak já bych chtěla eh, požádat eh, poslance i asistenty, aby si sedli co nejvíce dopředu. Samozřejmě každý eh, poslanec, který přijde až na AI, bude vítán, nicméně bylo by skvělé, kdybychom mohli uprázdnit některá místa, aby těch 100 mladých lidí, až přijdou, si mělo kam sednout a nasadit si sluchátka a sledovat průběh. Takže Prosím, posuňte se víc dopředu. Ano, můžete. Já si jenom myslím, že bude těžké, pokud budete mít před sebou něčí jmenovku, si se na, na tu židli, takže vy víte, kdo jiný z vaší frakce ještě přijde, eh, takže Prosím, zaplňte přední řady a nechte někde volné místo, kde to bude možné. Okay, so our next item. Takže Naším dalším bodem je bod velice technický od komise. Jde o akt přenesené pravomoci. Jediný eh, akt přenesené pravomoci o Evropském sociálním fondu a jde tady o zjednodušení výpočtu eh, částek proplacených eh, členským státům. Takže já bych chtěla požádat ředitele DG Employment, paní Adrianu Sukovou, aby nám to odprezentovala. Děkuji, paní předsedkyně. Jde tady o to, že článek 14.1 nařízení o ESF umožňuje komisi přijmout akt přenesené pravomoci pro jednotkové náklady a paušální částky, které lze použít za účelem úhrady výdajů komisí členským státům u určitých typů operací a umožňuje také aby tyto částky byly eh, upraveny bez dalších diskuzí s komisí. Eh, je to po třetí, kdy předkládáme tento akt přenesené pravomoci. Je to dodatek k aktu, který byl přijat loni v červenci. Cílem Evropské komise je to, jak jsme říkali už několik měsíců, že se chceme soustředit na využívání, na dosažení výsledků, co největším zjednodušením procesu e, nákladů a e, úhrady výdajů, tak aby členské státy e, dosahovaly lepších výsledků na základě rozpočtových prostředků. Eh, musím říci, že využívání eh, zjednodušených možností má mnoho výhod pro členské státy eh, pro některé typy operací. Za prvé, skýtáme členským státům právní jistotu těmito zjednodušenými nákladovými možnostmi, protože nenapadáme metodologii vypočtených částek a omezujeme verifikaci a kontroly auditorů a umožňujeme tak přístup více zaměřený na výstup výstupy a implementaci projektů. Můžeme tyto výdaje také uplatnit na operace, které jsou stoprocentně eh, v rámci veřejných zakázek v rámci zjednodušených možností nákladů podle nařízení o ESF článku 14.1 jde o základ pro úhradu výdajů členským státům za implementaci operačních programů. Není vždy nutné, aby to byly náklady eh, uplatněné v vztazích mezi příjemci a správními orgány. Takže tady podecháváme členským státům mnoho flexibility, pokud jde o to, jak eh, budou certifikovat výdaje a jak je budou eh, proplácet příjemcům. Ale vůči komisi bude možné využívat eh, zjednodušených eh, možností nákladů, tak jak je to v tomto nařízení schváleno. Takže členské státy budou moci uplatňovat své vlastní účetní praktiky eh, pro operace, které probíhají v terénu a kdykoliv členský stát navrhne, abychom upravili rok od roku úrovně zjednodušených možností nákladů, tak to půjde bez jakýchkoliv eh, odůvodnění předem. Eh, jediným negativem je, že momentálně ta možnost zjednodušení se týká eh, pouze ESF e a ne dalších strukturálních fondů. Jak už jsem zmínila, tak to delegované nařízení bylo přijato 9. července 2015 a jeho hlavní částí je rozsah působnosti, typ operací, definice zjednodušených nákladů a úpravy a e, pokaž, pak e, vznikají přílohy pokaždé, když členské státy navrhují určitou úroveň jednotkových nákladů nebo paušálních částek. Přidáváme tedy naři- eh, přílohy k nařízení v přenesené pravomoci. První nařízení v přenesené pravomoci se týkalo pouze Francie a Švédska. To byly členské státy, které eh, byly připravené navrhovat jednotkové náklady. U Francie eh, bylo, byly pokryty operace z iniciativy pro zaměstnanost mládeže a u Švédska jsme se dohodli na určitých nákladech na zaměstnance a to nejen v iniciativě pro mládež, ale i v dalších prioritních oblastech. První pozměnění eh, k delegovanému nařízení bylo přijato 18. března 2016. Neměníme tedy články původního nařízení, ale přidali jsme dvě nové přílohy pro Belgii a Českou republiku. Eh, pro Českou republiku máme pět eh, jednotkových nákladů, které jsou sváženy na navýšení nabídky předškolních zařízení a u Belgie jde o přípravu na budoucí povolání profesní školení. Dnes předkládáme nové pozměnění k článku 14.1 a jsou to dodatečné jednotkové náklady pro Českou republiku a také nové jednotkové náklady pro nové členské státy Slovensko, Malta, eh, Německo, Nizozemí a Itálie. U České republiky máme dvě nové oblasti, kde byly odsouhlaseny zjednodušené možnosti. E, týká se to školení zaměstnanců a potom také e, podpora školicím zařízením. Tam je 12 přímo využitelných jednotkových nákladů. E, příloha také rozšiřuje jednotkové náklady pro předškolní zařízení, které už byly přijaty v předchozí změně nařízení v rámci operačního programu zaměstnanost, eh, tak to by mělo platit i pro operační program pro Prahu. Pak máme jednotkové náklady pro školení zaměstnanců na základě eh, monitoringu trhu a minimální eh, mzdu pro zaměstnance. Pokud jde o inkluzivní růst, tak u tohoto jednotkového nákladu používáme od oficiální statistiky pro školský sektor a důležité je, že tyto jednotkové náklady budou pokrývat zhruba 400 milionů euro v rámci operačních programů Evropského sociálního fondu v České republice. U Malty, což je další příloha, jsme eh, odsouhlasili eh, pomoc při zaměstnání eh, osobám s postižením a znevýhodněným pracovníkům a to na základě nejnižší sazby minimální mzdy v této zemi. Samozřejmě malské operační programy nejsou příliš velké, takže možnost zjednodušených nákladů se bude týkat výdajů za zhruba 10 milionů euro. A i tyto mohou být upravovány a podléhat změnám v závislosti na minimální mzdě a platbách sociálního pojištění. Potom Itálie, to je velká příloha, která se týká dvou hlavních oblastí. Za prvé národní operační program zaměstnanosti mládeže a podpora stipendií PhD a výzkumu. To jsou národní i regionální operační programy. U eh, iniciativy pro zaměstnanost mládeže u tohoto operačního programu jsme využili regionální data za předchozí období, ale také eh, národní a evropská data o mobilitě a u PhD zakládáme náklady na národních pravidlech pro odměňování eh, doktorandů, ať už jde o Itálii nebo jinou danou zemi plus eh, další náklady. Úprava pro Itálii proběhne v případě, že spotřebitelský index stoupne nad 5%. A bude také upravena eh, výše jednotkového nákladu pro studenty eh, PhD, bude-li to nutné. Jde o 500 milionů euro z Evropského sociálního fondu v Itálii. U Slovenska máme dva jednotkové náklady, je to školení cizích jazyků pro zaměstnance a e, potom e, ICT. Tady e, podporujeme inkluzi ve školkách a základních školách prostřednictvím inkluzivních nákladů. Jednotkové náklady Zahrnují náklady na personál, školení, eh, přímé i nepřímé náklady. Bude zhruba 80 milionů eh, euro v rámci zjednodušené možnosti nákladů pro Slovensko. U Německa to je nejprve region Mecklenbursko a přední Pomořansko, eh, který přednesl návrh na devět jednotkových nákladů týkající se inkluzivního školství a cílem je vytvořit inkluzivní školský systém a snížit potřebu eh, speciálních škol. Eh, jsou to náklady eh, na vzdělávání učitelů, bude to 14 milionů euro v rámci zjednodušených nákladů. Zatím jsme neobdrželi žádost o žádné změny takže pokud region Mecklenbursko přední Pomořansko eh, usoudí, že jednotkové náklady nejsou realistické, mohou se na nás obrátit a vyjednat jejich výši. A poslední členský stát, který podal návrh eh, na jednotkové náklady, je Nizozemí. Tady máme tři jednotkové náklady týkající se reintegrace eh, vězňů a Platba se bude zakládat eh, na počtu eh, dnů internace. Potom tu máme celkový počet dnů intervencí, takže vlastně eh, vypočítali jsme denní sazbu a bude to zhruba 43 milionů euro z operačního programu pro nizozemí, což bude certifikováno komisí prostřednictvím těchto jednotkových nákladů. Závěrem bych chtěla říci, že o možnosti aktu přenesené pravomoci podle článku 14.1 eh, je čím dál větší zájem. Zatím mohu říci, že možnosti zjednodušených nákladů, které byly eh, schváleny jako příjmy k nařízení přenesené pravomoci, pokrývají 2,9 miliard, takže skoro 3 miliardy euro. Spolupracujeme s členskými státy E, chystáme nové návrhy, které by měly definovat možnosti zjednodušených nákladů, ale zároveň se komise zavázala vyvinout e, možnosti zjednodušených nákladů na evropské úrovni, které by byly e, platné pro všechny členské státy, ale nebudeme nijak odůvodňovat a zkoumat metodologii. To je práce skupiny na vysoké úrovni pro zjednodušení, která navrhuje, aby komise zavedla celoevropské možnosti zjednodušených nákladů. Naše práce tedy probíhá a očekáváme další akt přenesené pravomoci, který se bude týkat celoevropských možností zjednodušených nákladů a také eh, návrhy členských států na jednotkové náklady a paušální částky. To bude na počátku roku 2017, kdy o tom budeme diskutovat znovu. Děkuji. A já teď eh, zahajuji debatu. A první, koho mám na seznamu, je pan López za SAD. Děkuji. Já mám jednu otázku, velmi jednoduchou. Jak si myslíte, že používání těchto pravidel pro zjednodušené náklady by mohlo mít dopad na programy, eh, které mají bojovat proti nezaměstnanosti mladých, zejména ve Španělsku, kde jsou problémy s rozpočtem. Takže bude to mít nějaký dopad a jak velký? A Jean Lambert se hlásila o slovo. Děkuji. Myslím, že Tady předpokládáme, že dojde ke snížení chybovosti ve členských státech, což je asi dobrá zpráva, a že to zjednodušení bude znamenat, že budou moci být přísnější požadavky na e, předkládání zpráv, protože pokud se toto zjednoduší, tak budeme muset přejít dalším aspektům. Ale chci se zeptat, jestli to zjednodušení bude platit také pro ty příjemce, kteří ty programy provozují. Protože mě zajímá, jestli se to projeví i u nich, o tom způsobu, jakým oni musí všechno vykazovat, než se to promítne do těch jednotlivých faktur. Děkuji. Pan Pirinský. Děkuji. Podle mě je tady eh, potřeba to schválit a komise by měla co nejrychleji přistoupit k tomuto zjednodušení. A tím se dostávám k tomu, co říkala paní Lambert. Mělo by to vést ke výraznému snížení chybovosti a já mohu potvrdit, že na výbor pro rozpočtovou kontrolu jsme se na tom eh, shodli, jako na doporučení pro komisi, že by toto měla provést. Tam to, co říkala zástupkyně komise, je velmi výrazným příspěvkem k tomuto úsilí. Marian Haken jako další řečník. Děkuji a děkuji i komisi Děkuji s panem Pirinským, že musíme poděkovat komisi za to, že tento návrh předložila. Chtěla bych tomu jenom dodat, že že v jedné zprávě účetního dvora se o tom také hovoří. Mě by zajímalo, co přesně eh, oni tam uvádějí, jaké pokyny oni tam předkládají. A ještě zdůraznit otázku, kterou položila Jean Lamberts. Ano, zjednodušení nákladů, to je dobře, my ale neustále slýcháme o tom, že existují problémy s eh, přijímáním pomoci z EU, že je to hodně byrokratické a já neustále vysvětluji, že jednou za rok eh, musíme stisknout příslušné tlačítko, abychom schválili evropský rozpočet a můžeme to tak ovlivnit. Ale já se chci přivít k té otázce Jean, jestli se to promítne i na úroveň těch za konečných příjemců, jestli něco děláme i pro ně, jestli se u nich něco změní. Kromě toho všeho ostatního. Děkuji a posledním řečníkem na seznamu je Tomas Mann. Děkuji. Vlastně se ani, jsem se ani o slovo hlásit nemusel, protože jsem chtěl říct to, co už říkali moje kolegyně. Ale je to uspokojivé, když si uvědomíme, že lidé z různých politických skupin mají na to stejný názor. To různé evropské programy a měli bychom se zajímat o to, jestli se to v terénu promítlo, jestli Eh, se tam zjednodušilo, protože neustále slycháme o tom, že zjednodušení je důležité, to neznamená redukovat jenom ty podrobnosti, ale musíme se podívat na to, jestli je možné zjednodušit to předkládání žádostí. A ti řadatelé eh, eh, kolikrát říkají, že u nich se nic nezměnilo. To zjednodušení je zásadní, ale musí to se projevit tak, že se skutečně něco zjednoduší. Takže se musíme podívat na to, jestli to tam doputovalo a jestli by se také nešlo přenášet i na jiné programy. Máme hodně programů v Evropě, které jsou eh, důležité, které přinášejí přidanou hodnotu, ale musí se to promítnout i na tu úroveň těch příjemců. Potom ta přidaná hodnota, kterou chceme dosáhnout, bude viditelná a podtrhuji také to, co tady říkali kolegyně přede mnou. Myslím, že všechny ty příspěvky šly stejným směrem a teď bych eh, dala slovo komisi, aby na to zareagovala. Děkuji především za podporu naší práce při eh, eh, tomto zjednodušování. Většina českých států, která tyto jednotkové náklady a paušální částky zavedla, to přenesla, to zjednodušení, i na konečné příjemce, takže se to promítá i na úrovni těch, kteří ty projekty eh, provádějí. Není to samozřejmě stoprocentní, je to na rozhodnutí čínských států. Oni se musí rozhodnout, jestli budou aplikovat stejný přístup, ale u mnoha těch jednotkových nákladů, které byly přijaty eh, v akce přenesené působnosti, to skutečně se doputovalo i k konečným příjemcům. Máme pozitivní hodnocení eh, ze strany Evropského účetního dvora eh, v situaci, kdy se jednotkové náklady používají, tak tam nejsou nesrovnalosti a nemusí se potom provádět finanční korekce, což zajišťuje také určitou stabilitu také pro členské státy, protože ty vědí, eh, jak přesně se to projeví na jejich rozpočtech. Co se týče těch iniciativ v oblasti zaměstnanosti mladých ve Španělsku například, už dlouho pracujeme na tom, abychom tuto možnost eh, jednotkových nákladů zavedli. Samozřejmě to odráží asi se eh, složitosti ve členských státech. Někdy to je náročné, ale my jsme to ještě nevzdali a pracujeme na tom, aby se tyto možnosti mohly uplatňovat i u té záruky pro mladé a u programu na poslední zaměstnanosti mladých jsou to také naše priority v té příští fázi zjednodušování evropských programů. Tam to tedy bude platit i pro Španělsko. Myslím, že to Španělsko bude moci jednoduše využít ve všech svých regionech. Až tyto eh, operační programy budou provádět. Takže ten dopad by měl být pozitivní, protože pak eh, to bude mnohem jednodušší eh, to všechno vypočítat, že nebudou muset ověřovat všechny reálné náklady a výdaje. Ale určitý úkon povede k proplacení určitých nákladů a to bude předem dané. Takže zatím ten dopad u těch programů pro mládež nebyl tak eh, velký, ale eh, protože až dosud to probíhalo na základě certifikace skutečných nákladů. Děkuji. Lhouta pro námitky výboru pro zaměstnanost je 15. listopadu a pro parlament je to 31. Eh, prosince. Děkuji vám. Náš další eh, bod začíná v 11.30, takže do té doby si dáme krátkou přestávku.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 Colleagues, can I ask if you know colleagues that aren't coming, can you... Mohla bych vás poprosit, eh, jestli víte, že tady jsou někteří eh, členové, kteří nedorazí, takže bychom odstranili jejich jmenovky, aby se tam o někdo sedl. Myslím, že eh, víte o vašich kolezích, že nemají dorazit, tak bych vás chtěla poprosit, abyste uvolnili jejich místa, protože sem přijde řada mladých lidí.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 anyone still hasn't got a seat, please come forward. Jestli někdo nemá si kam sednout, tak eh, pojďte sem dopředu, tady je spousta prázdných míst. colleagues, um, I think we should make a start. Myslím si, že je na čase začít, možná, že ještě dorazí další, ale už teď máme mírné spoždění a já bych chtěla, abychom využili maximálně čas, který máme k dispozici. Dovoluji si nejprve přivítat všechny naše dnešní návštěvníky. Je tady asi stovka mladých lidí z Liež, ze Strasburku, z Rigi a z dalších měst. Všichni vás tady velmi srdečně vítáme. Now the, the second edition of the European... A dnes eh, probíhá druhá eh, eh, akce iniciativy pro mladé, to u nás to ve Štrasburku, zhromáždilo se tam více než 7 tisíc mladých lidí, Evropské setkání mládeže tedy, kteří společně diskutovali o budoucnosti Evropy a dnešní slyšení je v návaznosti na toto setkání mládeže. nebude tady dnes příležitost eh, hovořit eh, příliš dlouho, bude to hodně narychle. Já bych chtěla všechny, kteří eh, budou vystupovat, aby se drželi limitu, ale chtěla bych tady přivítat tři účastníky Evropského setkání mládeže, kteří budou prezentovat své myšlenky k různým tématům. Například eh, to budou migranti na pracovním trhu, potom rozvoj dovedností jako způsob boje proti nezaměstnanosti mladých a také to budou, eh, bude téma mladí podnikatele a startupy. Ten formát našeho slyšení má být eh, výměna myšlenek. Tři z těchto řečníků budou prezentovat své myšlenky a na to potom zareagují tři z předem vybraní členové našeho výboru. E, já nejprve uvedu naše řečníky. Lorenz Neunes z Německa, který bude prezentovat myšlenky týkající se rozvoje dovedností jako boje proti nezaměstnanosti mladých a také o mladých podnikatelích a startupech. Potom je tady Melissa Čivky ze Spojeného království, která bude hovořit o migrantech a pracovním trhu a mladých podnikatelích. Potom je tady Leone Schulz z Nizozemska, který eh, bude hovořit o migrantech a rozvoji dovedností jako eh, způsobu boje proti nezaměstnanosti mladých. Eh, tato akce také, na to akce se může vyjadřovat na Twitteru je to e 2016. E Chtěli eh, jsme to také promítat tady, ale to bohužel není možné. Nicméně všichni se můžete připojit k Twitteru a sledovat to tam. Náš formát bude dvě minuty pro řečníky z E i E, potom dvě minuty pro členy výboru, potom ten řečník bude moci během jedné minuty zareagovat a na konci tohoto slyšení tady bude pan Sevoc, generální tajemník, který bude reagovat prostřednictvím Evropské komise. Takže je důležité, abyste se všichni drželi eh, toho času, který máte vymezený. Nebudu používat řečnické kladívko, ale i tak na vás budu muset dohlídnout. A teď tady máme první kolo naší debaty. Nejprve se to bude týkat migrantů a pracovních pracovního trhu a já bych chtěla jako první dát slovo Leone Schulz. Děkuji. Evropský parlament by měl zavést systém, který by vyjasnil a zrychlil eh, uznávání eh, diplomu uprchlíků a migrantů. Eh, v době zvýšené migrace bychom měli mít možnost nabízet pracovní příležitosti migrantům a já bych tedy chtěla navrhnout Eh, zavedení evropských pokonů, které by zavedly společné standardy ve všech členských zemích. To by eh, mohlo proběhnout ve dvou fázích. V případě, že by eh, migranti neměli žádný doklad o své předchozí kvalifikaci, tak by mohli um, si nechat udělat zkoušku nebo si doplnit vzdělání a pokud ten doklad mají, tak by to naše instituce měly uznat. Mnoho lidí, kteří vstupují do Evropské unie, mají profesionální kvalifikaci a praxi Nicméně eh, po příchodu vlastně jsou jen nahlíženo jako na nekvalifikované pracovníky. Tento problém už uznal také tento výbor ve vaší zprávě o sociální inkluzi eh, uprchlíků. Eh, je tam několik odstavců, které volají po robustním a jednoduchém postupu pro uznávání kvalifikací zíkaných mimo Evropskou unii. Se zvyšujícím počtem žadatelů o azyl migrantů. Je potřeba s něco udělat, jinak eh, budou muset vykonávat pracovní práci, na kterou jsou, eh, pro kterou jsou eh, příliš kvalifikovaní. Je potřeba také zlepšit přístup ke vzdělávání, to je důležité pro uprchlíky, aby potom mohli snadně, snáze vstupovat na pracovní trh. Díky toho by také mohli dosáhnout finanční nezávislosti, to je zásadní, aby se mohli co nejrychleji integrovat do na společnosti a v naší ekonomice. Neměli bychom se ke e, něm všem stavět jedním způsobem. Žili svůj život předtím, abychom měli zohlednit jejich zkušenosti předchozích e, života. Neměli by začínat znovu od nuly. Děkuji. A teď dám slovo Melise, která e, na to bude reagovat. Já navrhuji eh, přepracování portálu EURES, tak aby z toho vznikla komplexní databáze, která bude obsahovat eh, přehled o všech sektorech pracovního trhu ve všech členských státech. Tak bychom viděli, že Španělsko například potřebuje zdravotnický materiál a potom by se mohly nabízet pracovní místa v tomto eh, sektoru a díky tomu by se mohli více začlenovat migranti do těchto sektorů. Tím by Eh, eh, také mohly eh, snáze probíhat náborové pohovory. Financování by probíhalo stejně jako Evropského sociálního fondu. EURES by potom to řídil a dohlížel na to, aby byly aplikovány stejné standardy a propojoval by ty nabídky s uchazeči, aby se tím co nejvíce pokryly ty potřeby, které v jednotlivých zemích vznikají. databáze by se měla zaměřovat na uprchlíky, migranty, ale samozřejmě by byla přístupná všem, přes, včetně eh, mladých nezaměstnaných. Víme, že eh, migranti mají, jsou představ o tom, kde by chtěli eh, pracovat, ale měli by mít také přehled o tom, jaké, jaké příležitosti na ně čekají a neměli by prohlubovat některé nerovnosti na pracovních trzích. Potřeba na tom spolupracovat a jít stříc těm potřebám, které někde eh, panují a je potřeba investovat také do překlenování rozdílů mezi dovednostmi, čemu by pomohl jednotný přístup, protože toto je celoevropský problém. Now I give the floor to our first... A teď dáme slovo Tomasovi Manovi na dvě minuty, který na to bude reagovat. Děkuji. Pokyny pro mladé lidi. Já si myslím, že nejdůležitější je říci, že musíme dát možnost uh, mít pocit, že jsou uh, žádaní, uh, že budou důstojně, získají důstojné ubytování ale že také poznají nebo se seznámí s těmi pravidly, které tam platí, aby se také uvědomili, jaké hodnoty té společnosti platí, ale dále je důležité se postarat o to, abychom například jim nabídli možnost se seznámit s tím, jak funguje pracovní trh, aby, že je to například spolehlivost, přesnost, protože eh, jsou to důležité věci při ucházení se o práci. Máme zkušenost s mnoha mladými lidmi a je vždycky dobře dát jim příležitost a říkat, říct jim, bychom chtěli, abyste eh, dělali nějakou práci, ale přitom musíte dodržovat určitá pravidla. A potom jde také o to, že řada malých a středních podniků by přivítala mladé lidi. A bychom chtěli, abyste získávali tyto dovednosti, ty mezikulturní dovednosti můžete získat pouze tím, že je skuteč, v praktickém životě získáte, ty se nedají naučit. A potom mám ještě jednu otázku na vás. Jestli jste hovořili s mladými, ostatními mladými lidmi, eh, Samozřejmě všichni říkají, že by rádi měli dobře placenou práci, ale otázkou také je, jestli budou akceptovat, že se na to budou muset mm, nejdříve vzdělat. Takže dobré vzdělání je potřeba, aby člověk mohl zůstat té zemi, kam, kde chce působit a jinak bude muset akceptovat, že se vrátí. Já bych se chtěl zeptat, jaké jsou vaše zkušenosti. Thank you. Děkuji vám. A teď Brando Benifej z Guengel. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Děkujeme vám za tyto myšlenky Eh, účastníků AI. Je velice důležité, aby parlament pokračoval v tomto druhu dialogu, jaký vidíme za poslední roky. Je potřeba s tou iniciativou pokračovat, protože združuje lidi, kteří pak mohou diskutovat v domě evropské demokracie. K tomu, co jste říkali, já jako zpravodaj parlamentu pro integraci uprchlíků do trhu práce jsem byl zdravodaj zprávy z vlastní iniciativy a Naprosto chápu otázku eh, toho uznávání diplomů, dovedností a dřívějších kompetencí, ale také uznávání nových dovedností prostřednictvím nových systémů. To je téma, na kterém eh, už nějakou dobu jako parlament pracujeme a je potřeba struktury členských států s tímto přístupem harmonizovat, protože problém, který zatím máme, je, že za tímto účelem je potřeba investovat do veřejných a soukromých infrastruktur, které toto mohou dělat, mohou profilovat lidi, mohou je eh, mohou jim umožňovat uznávání dovedností a jejich využívání. A k tomu potřebujeme další investice do služeb pro zaměstnanost. Musíme také překonat eh, podle mého názoru takový ten všeobecný rasismus, který vzniká z nedostatku příležitostí pro další zranitelné skupiny. Jedna z věcí, na které jsem jako zpravodaj pracoval, bylo téma, že nelze integrovat v rámci dovedností, pakliže nedáme nové dobré příležitosti všem lidem, kteří potřebují lepší přístup ke vzdělávání, ke školení, k možnostem dál se učit. Nejde jen o uprchlíky, je to i celá řada dalších lidí, zejména mladých lidí. K EURES k tomu mohu říci, že souhlasím s nutností, aby členské státy lépe spolupracovali na dodávání dat, ale je zde také jeden problém, který máme v jednotlivých regionech členských států a v, to, v tom smyslu, že je nedostatek koordinace mezi jednotlivými regionálními aktéry. Je důležité pochopit, že zejména u těchto otázek potřebujeme koordinaci jednotlivých institucionálních úrovní tak, abychom dosáhli svých cílů. A k tomu potřebujeme evropský, státní a regionální systém, který budou, které budou vzájemně spolupracovat. Děkuji. Děkuji. Arne Gerike, dvě minuty. Děkuji, srdečně vítám mladé Evropany, mladé Evropany, kteří nás zde obohacují jako politiky v Evropském parlamentu. Myslím si, že je eh, velice důležité to, co zaznělo na začátku. Máme zde migranty, kteří eh, přicházejí do Evropy, kteří se velice často neberou vážně, protože nás je celá řada členských států, a stále se vnímáme spíše jako národní členské státy, ale migranti, zejména v Německu, nás nutí k tomu, abychom uznávali i ostatní, ostatní kultury, ostatní jazyky. A vlastně spochybňují naši schopnost do určité míry, zda jsme schopni je do svých zemí integrovat. My máme v Německu ústavu, máme v Německu určité rámcové pokyny, kterých se musíme držít, ale je potřeba, abychom se otevírali. A právě vy jako mladí lidé nás v této oblasti můžete Můžete obohatit, vy jste aktivnější v přeshraničním kontaktu s dalšími zeměmi, jste často na cestách, například mé děti eh, cestují do Ameriky, Kanady, Austrálie a obohacují se tam. To je ovšem stále náš kulturní okruh. Eh, pro mě by bylo daleko zajímavější, kdybychom k sobě dokázali přilákat mladé Afričany, kteří by u nás pracovali, poznávali naši kulturu. A naopak, kdybychom vás, mladé lidi, mohli vysílat do zcela odlišných států, kde byste mohli poznávat eh, důvody třeba, proč se práce v Africe definuje úplně jinak než v Evropě. A že bychom pak to mohli vnímat jako obohacení, když byste se vrátili zpět, obohacovali byste Evropu, obohacovali byste jednotlivé členské státy. Ještě jednou díky, že jste přišli. Děkuji. A na závěr eh, Renáte Weber. Děkuji. Děkuji všem účastníkům AI za jejich komentáře. O uprchlících, o migrantech velice intenzivně hovoříme už zhruba rok. Máme zatím nějaké řešení pro tuto problematiku? Zatím ne. Ale alespoň to řešení hledáme. A já jsem si vás velice eh, s velkou radostí vyslechla. Na jednu stranu, kde jaká vláda říká, že přivedení uprchlíků na trh práce zabrání tomu, aby dostala práci mladá generace. Ale vy vlastně mluvíte úplně jinak. Vaše sdělení je úplně jiné než sdělení, která slýcháme od úředníků a politiků napříč Evropou. Takže z toho je evidentní, že ten problém je problém politický a je potřeba ji politicky řešit. Myslím si, že jeden důležitý aspekt jsou kulturní rozdíly. V tom smyslu, že v Evropě může být tendence zacházet se všemi uprchlíky stejně, i když jsou každý jiný. Každý z jiného konce světa, každý s jinou kulturou. A pro nás v Evropě je důležité chápat tyto rozdíly. A proto si myslím, že takový přístup ze spoda nahoru v rámci integrace je velice důležitý. Na druhou stranu by byla škoda nevyužít dovednosti, které eh, k nám uprchlíci přinášejí. Oni už mají velice často určité znalosti a Evropa z nich může těžit. Takže má otázka je, jak si myslíte, že můžeme vaše sdělení dostat k vašim vládám? Jak jim řeknete, že jste naprosto otevřeni a připraveni spolupracovat s uprchlíky, že jste připraveni je integrovat do evropské společnosti? Děkuji. Děkuji. Tak teď dáme slovo našim dvěma řečnicím, ehm, aby zareagovali na některé tyto podněty. Eh, Leone. Já zareaguji hlavně na eh, pana Maná, paní Weber. Z vlastní zkušenosti vidím, že mý přátelé jsou otevření dalším kulturám, protože všichni studujeme v podstatě mezinárodní vztahy a tak nějak jsme ve stejném prostředí. Já momentálně žiji ve Spojeném království a je potřeba se přizpůsobovat jiným kulturám. Pohybuji se tak v mezinárodním prostředí. Myslím si, že pokud bychom komunikovali víc napřímo s uprchlíky, protože eh, v Sheffieldu, kde momentálně působím, se s uprchlíky moc nesetkáváme, tak kdybychom se snažili s nimi komunikovat a ukázali jim, že je vítáme v naší kultuře a že chceme pochopit jejich kulturu, tak bychom mohli vytvořit takový ten smysl vzájemného porozumění a sdělit to i vládě. Jedině tak uprchlíkům ukážeme, že je chceme přivítat eh, na trhu práce. Tím jsem vám doufám odpověděla. A teď tedy Melisa. Já bych se vrátila k tomu, co tu zaznělo o tom, že kultura je velice důležitá. Mně napadlo, že co se týká toho návrhu EURES, kde má někdo nějaké preference, kam se chce dostat třeba. Někdo si řekne, že chce do Francie. Tak z té aktuální situace daný uprchlík vidí, co je v Evropě za dovednosti zapotřebí a může pak eh, tak nějak kulturně cestovat, řekněme, jednak získávat nové dovednosti, ale také získávat ponětí o tom, co to je kulturně být Evropanem. Nevím, jestli to je dost jasné, ale třeba když se této platformy účastníte a mluvíte s nějakým poradcem, pro, eh, kariérním poradcem, řeknete jim, chtěl bych se usadit tam a tam, ale eh, tam moje znalosti nepotřebují. Řekněte mi, kudy se do té dané lokality mohu dostat, jak si mohu získat potřebné dovednosti za té cestě a poučit se o dalších kulturách. A co se týká nedostatku koordinace regionálních aktérů, myslím si, že tady ta motivace pochází z toho, co pro danou zemi může udělat statistika. Tedy na statistiku můžete podívat a říci si, dobře, tady a tady máme mezery v dovednostech, a teď, co s tím můžeme udělat? Co můžeme udělat pro vlastní zemi, co můžeme udělat pro vlastní mladé občany? A tak si myslím, že můžeme postupovat, ukázat vládě, jaké výhody co představuje pro vlastní zemi. Tedy, aby se vidělo, že jde o dovednosti, že nejde o nějaké výraznější předěly ve společnosti. Děkuji, toto je skutečně velice urychlené zasedání, takže rovnou jdeme na druhé kolečko. Tady půjde o rozvoj dovedností jakožto prostředek pro boj s nezaměstnaností mladých. Jako první bude mluvit Lorenz Neuner na dvě minuty. Vážení europoslanci, vážení hosté, eh, vážení posluchači online, v dnešní době vzdělávání se nevyvíjí tak rychle jako digitální svět. Eh, nastávajícím generacím tak chybí digitální eh, dovednosti. S tím je potřeba bojovat, je potřeba navyšovat dovednosti zejména mladých nezaměstnaných, učinit je atraktivnějšími pro zaměstnavatele. Byly by to čtyřtýdenní programy, které by probíhaly na půdě univerzit a na půdě firem. Mohou probíhat například během prázdnin, tím pádem by mohly probíhat až dvakrát ročně. Jednalo by se o kurzy programování a softwaru, které jsou využitelné v sektoru průmyslu. V závislosti na své specializaci by si mladí lidé vybrali konkrétní segment, logistika, produkce a tak dále a získávali by znalosti o softwaru, který se v daném segmentu používá. E, přičemž všichni by měli mít základní znalosti o počítačových programech. Na rozdíl od univerzitních, eh, univerzitních eh, programů by toto měly být interaktivní kurzy spoléhající zejména na vlastní práci. Účastní by byli zástupci daného segmentu, univerzitní profesoři a zástupci firem. Byl by to interdisciplinární přístup, který by pak mohl také navazovat na konkrétní lokální strukturu biznisu. Financování těchto eh, táborů pro digitální dovednosti eh, by bylo prováděno z evropské úrovně, tím pádem by pro eh, účastníky byly bezplatné. Abychom ověřili udržitelnost tohoto programu, mohl by začít, mohla by začít pilotní fáze na půdě třeba tří nebo pěti univerzit v Evropě. Pojďme pomoci mladým lidem získat digitální dovednosti, které potřebují. Thank you. And... Děkuji. A teď ještě Leone. Já navrhuji, aby EU navrhla rámec pro eh, rozvoj více dovedností eh, prostřednictvím pro, eh, učení se na problémech. Mladá generace v Evropě musí řešit celou řadu výzev, a to si vyžaduje kombinaci tří hlavních dovedností akademické, technické a takzvané soft skills, jako je sebedůvěra, komunikace, kreativita a týmová práce. Jak eh, jasně říká zpráva AI, nezaměstnanost mladých je jeden z největších problémů, jakému Evropská unie dnes čelí. Jeden důležitý aspekt je diskonexe mezi tím, co se naučíme ve školách a co potřebujeme v reálném světě. Známky by měly reflektovat to, co potřebuje svět, ale dnes tomu tak momentálně není. Trh zaměstnanosti pak potřebuje lidi, kteří se dovedou integrovat, jsou sociálně silní, flexibilní a jsou schopni spolupracovat. Problémové vzdělávání by tento problém mohlo obejít tím, že by implementoval tyto tři hlavní dovednosti Eh, tím, že by studenty dávalo do eh, reálných situací, by je lépe připravilo na eh, život po škole. Studenti by pak mohli i během studia podnikat různé učňovské nebo, nebo jiné stážové programy. Já sama jsem na chvíli opustila univerzitu a šla jsem na dvě krátké stáže. Bylo to, bylo to jedno z nejlepších rozhodnutí, které jsem učinila. Dalo mi to poznat, co ode mě vlastně budou zaměstnavatelé chtít. Kromě toho jsem získala více e, sebedůvěry, a to i v souvislosti s tématy, která jsem předtím nikdy neřešila. Větší důraz na rozvoj dovedností posílí pozici mladých lidí na trhu práce, budou schopni své dovednosti které získávají během vzdělávání využívat. To, je učení, eh, to, to jim zvýší sebedůvěru a zlepší jejich eh, povědomí o vlastních schopnostech. Tím pádem se z nich stanou lepší uchazeči o práci a bude pravděpodobnější, že se také naučí něco eh, od své práce jako takové. Děkuji. Děkuji. První europoslanec, který promluví teď, je Heinz Becker, dvě minuty. Děkuji. Děkuji za eh, tyto prezentace, které eh, zcela úzce navazují na to, co jsem si rád eh, četl v tom dokumentu Shaping Europe 50 Ideas for the Future. Ten výstup je takový, že si myslím, že komise a parlament vlastně celá léta bude mít co dělat. Rozhodně se nebudeme nudit, jsou to sensační nápady, ty dva představené projekty plně podporuji. Já si myslím, že ty eh, digitální tábory eh, jsou skvělý nápad. A to problémové vzdělávání nebo vzdělávání založené na problémech je také skvělý nápad. Ono jde o schopnosti pro zaměstnanost. Je potřeba pracovat na tom, abychom dosahovali toho, že lidé jsou zaměstnatelní všemi prostředky. K tomu máme všelijaké různé politické pobídky, Například tedy duální vzdělávání, to musí být model pro Evropu do budoucna. Komise už je v této oblasti velice aktivní. Minimálně jednou, ale vlastně už skoro stokrát řešíme problematiku politiky zaměstnávání, politiky vzdělávání. A k tomu musí sloužit evropský semestr, že zatlačí, aby se věci konečně daly do pohybu. Potřebujeme také podporu Evropského parlamentu. Já si myslím, že neplacené stáže budoucnost nemají. Je to potřeba prostě zakázat, stejně tak, jak to navrhují mladí lidé. Je potřeba slučovat zástupce zaměstnanců a zaměstnavatelů. Bez této spolupráce nevznikne nic, co bude realistické na trhu práce, co bude reflektovat to, co je potřeba. Rád bych také řekl, že záruku pro mladé bychom měli prodloužit, protože to je iniciativa, která je úspěšná. Máme velice pozitivní zprávy, e, neustále, on parlament to dělá e, nerad, ale neustále musíme pogratulovat komisi, že takto dobře zachází se soft power Evropské unie. Děkuji. Děkuji. Jako další Eduard Martin. Oui, merci, madame la présidente. Děkuji. Eh, děkuji za vaše vystoupení. Všichni tady se srdečně vítání. Eh, jsme velmi eh, rádi, že s vámi můžeme debatovat také proto, že máme 25 milionů nezaměstnaných, z nich více než 7 má méně než 25 let. A proto se musíme zabývat příčinami této nezaměstnanosti. A to je nedostatek investic a nedostatečný hospodářský růst a nedostatečné veřejné investice. Když se na to podíváme objektivně, tak zjistíme, že dovednosti mladých lidí z poslední doby spíše zlepšovaly a zvyšovaly. Takže eh, nemůžeme mladým eh, vyčítat eh, to, že nemají dostatek dovedností, ale spíše nemají dostatek zkušeností s prací. A to, co musíme eh, sledovat nebo podporovat, je právě to propojení mezi tím eh, vzdělávacím systémem a eh, pracovním životem. A musíme lépe zajistit, aby potřeby pracovního trhu byly více v souladu s vzděláváním. A měli bychom o to usilovat celoevropské měřítku. Melisa tady hovořila o tom portálu který by měl nabízet pracovní místa, ale také potřeba, aby podniky říkali s nějakým představím o tom, jaké mají potřeby nebo jaké budou za pět deset let, tak, aby se to mohlo promítnout do nastavení těch vzdělávacích možností. A to, co pro nás, staré nebo rodiče, je důležité, eh, tak eh, eh, víme, že velmi často to podniky vnímají jako riziko, eh, když mají zaměstnat někoho mladého, protože hmm. neví, jestli se skutečně prokáže eh, eh, užitečnost toho daného. A to by mohla pomoci nějaká praktika, ale ne vždycky. Musíme přispět k tomu, aby podniky byly ochotnější přijímat mladé lidi, aby, řekněme, Eh, během eh, těch prvních šesti nebo dvanácti měsíců těm mladým lidem dát k dispozici někoho, nějakého seniora, někoho staršího, kdo jim eh, bude moci nabídnout své zkušenosti. González. Děkuji, nevidím tady Taniu González. V tom případě dalším řečníkem bude Terry Reintke. Děkuji, paní předsedkyně. E, I já bych chtěla vás všechny přivítat. Tohle je skvělý okamžik a já si dobře pamatuju, e, jak to bylo, když se konalo AI naposledy, tak potom ta následná schůze byla skvělá, zajímavá a udělala velký dojem na e, naše kolegy. Já si, já se nepovažuji za tak odlišnou od vás. Je dobře, že tady máme tolik mladých lidí, kteří s námi debatují. A chtěla bych možná navázat na to, co tu zaznělo. A sice velice mě zaujal návrh na ty tábory digitálních dovedností. To je podle mě velice zajímavý nápad a byl by to velice konkrétní výsledek této debaty. Mohli bychom to navrhnout jako pilotní projekt na příští rok, abychom mohli opravdu tento model implementovat na různých eh, univerzitách. Potom se mi velice líbila ta myšlenka, která má e, konotace posílení pozic mladých lidí. To jsou e, dva body, e, které bych chtěla zdůraznit. Já totiž bych chtěla říct, že nesouhlasím, aby ta debata byla kontroverznější s tím, že dovednosti a vzdělávání slouží pouze ke zvýšení zaměstnatelnosti mladých lidí. To by mělo být mnohem větší. Hovoříme o osobním rozvoji, profesionálním rozvoji, o těch soft skills, ale také o tom, jak rozvíjet svou osobnost. A e, přestože Eh, existuje nedostatek určitých dovedností, tak bychom neměli zapomínat právě i na to další. To jsou prostory, kde mladí lidé se učí nejen být součástí pracovního trhu, ale učí se také demokratickým dovednostem, občanství, což je nesmírně důležité pro společnost. A potom za druhé, to možná také trošku vzbudí kontroverze, zajímaly by mě vaše reakce Týká se to toho, že často hovoříme o nedostatku eh, dovedností. Ale když se podíváme na realitu, tak my jsme nejdovednější generace, která kdy v Evropě žila. Potřebovali bychom další věci, jako například veřejné investice, k tomu, aby vznikaly, vznikala pracovní místa, která by ti kvalifikovaní lidé, mladí, mohli naplnit. A co, by, co myslíte, že by Evropská unie měla s tímto udělat? A teď eh, dáme znovu slovo eh, na minutu každému z řečníků. Prosím, Lorenz. Tak Tak to byla především eh, pozitivní zpětná vazba. Já souhlasím s tím, co říkala Terry Reintke, že, os, že chybí uh, rozvoj osobnosti. Například v Německu, když studujete něco, tak je to opravdu teoretické a chybí v tom ty měkké dovednosti, ty soft skills. Takže já si myslím, že Evropská unie by mohla vytvořit nějaké iniciativy, eh, která by mohla spočívat v tom, že dejme tomu 5 až 10 kreditů by šlo na eh, rozvoj osobnosti. Já jsem studoval dva roky v Paříži a ta studia byla opravdu eh, odlišná, mnohem více interdisciplinární, nespecializovala se tolik na jednu oblast, eh, byla více orientovaná na soft skills a na projekty. Ale na druhou stranu ta teoretická část stále převládala. Jak jsem už říkal, v Německu to, ta podvojná studia jsou velkou výhodou, která která by se měla implementovat po celé Evropě, protože je to dobrý příklad, který eh, poměrně dobře funguje. Eh, pokud jde k tomu nedostatku eh, zkuš, pardon, dovedností, tak tady nejde ani tolik o nedostatek, ale spíše o to, že ty dovednosti neodpovídají požadavkům. Měli bychom spíše se ptát, průmyslu, jaké zkušenosti a dovednosti očekávají na konci studia od absolventů. Děkuji, Leonie. Já bych nejprve chtěla eh, zareagovat na pana Beckera. Souhlasím s tím, že neplacené stáže by se měly zakázat, protože eh, tím vlastně chybí celá pobídka eh, k tomu, aby takové stáže existovaly, protože momentálně není, není čas získávat pracovní zkušenost, protože eh, lidé musí za tři roky eh, získat titul, jinak se jim nahromadí eh, dluh na půjčce. Pokud jde o e, komentář paní Reintke, tak já naprosto souhlasím s tím, že e, vzdělávání by se nemělo týkat pouze zaměstnatelnosti. Když se více soustředíte na osobní rozvoj, tak v běžném životě se stanete silnější osobností a budete lépe vědět, co vlastně chcete dělat, což má souvislost s tím, co jste říkala, že my jsme nejdovednější generace, ale neumíme své dovednosti uplatnit. Mnoho z dovedností, které získáváme získáme během let našich snah. Nevíme, jak tyto dovednosti používat. Například já teď dělám stáž, kde se mě ptali na zkušenost s marketingem. Já ale studuju práva, takže žádná, žádné takové zkušenosti nemám. Nicméně jsem se pokusila jaksi improvizovat a bylo to dobře přijato. Všechny zkušenosti, které v životě získáme, jsou velice důležité. Ne pouze samotný titul, ale neumíme to prezentovat, neumíme to uplatnit. A na to bychom se měli soustředit. Dobře, děkuji. Tak teď rychle přejdeme k třetímu kolu myšlenek, které se týká eh, mladých podnikatelů a startupů. Já poprosím Melisu, aby začala eh, a aby hovořila dvě minuty jak nejlépe podporovat mladé podnikatele. Já navrhuji zřízení jediného kontaktního místa, online portálu, který by združoval podpůrné sítě a zdroje. Mělo by to několik různých vrstev. Nejprve samotná platforma dostupná ve všech oficiálních jazycích EU, která by informovala o možnosti financování jednotlivých termínech a podmínkách jednotlivých zemí Potom by to mělo interaktivní rysy jako živý chat e, a další a zejména uživatelé by mohli e, podávat žádosti o finance přímo prostřednictvím tohoto portálu na jediné uživatelsky přívětivé obrazovce. E, je důležité, aby startupy byly součástí hodnoci, hodnotícího procesu a aby probíhal mentoring v době 6 až 12 měsíců po žádosti. Vytvářelo by to podpůrné sítě eh, podnikatelů, aby eh, podnikatelé našli správný tým. To je eh, velká výzva. Proto by portál obsahoval profily jednotlivých lidí, kteří by se mohli združovat a podávat žádosti společně. Momentální současný systém je neprůhledný a složitý, ale tento portál by byl přehledným a jednoduchým systémem, který by šetřil čas. Zároveň by se tak dalo snadno srovnávat eh, jednotlivé možnosti financí a eh, jejich různorodost. Eh, konečně mentoring, to je zásadní aspekt. Pokud investujete v velké množství peněz, tak je důležité sledovat celý proces přímo během jeho průběhu. Děkuji vám a e, nyní Lorenz, prosím. Počet eh, Evropanů, kteří chtějí být živnostníky, poklesl za tři roky ze 45% na 37% podle plánu Entrepreneurship 2020. Proto je zapotřebí vytvořit obchodní nástroj pro startupy, evropskou eh, online, online platformu, která by se dala implementovat eh, na univerzitách. Tato stránka by pomáhala studentům se vzájemně hledat a tvořit business týmy. Jak by ta platforma fungovala? Všichni univerzitní studenti by se mohli registrovat online a publikovat na webové stránce své obchodní ideje. Další studenti, často s jinými dovednostmi, by ty ideje viděli, přečetli by si jejich popisy a obrátili by se na jejich autora. A až se takto najde tým dvou až pěti lidí, tak eh, upozorňuji, že průměrný evropský startup má asi 2,6 osob, tak pak eh, budou poskytnuty finance, aby se urychlilo založení startupu. Zdroje jako informace a pracovní prostory mohou být dát snadno k dispozici eh, studentům účastnickými univerzitami. A kromě toho zkušení podnikatele eh, budou fungovat jako mentoři pro tyto nové zakladatele. Eh, náklady pro univerzity pokryje nový fond pro startupové nástroje nebo třeba sociální fond. Eh, kromě této platformy navrhuji globální evropskou platformu pro startupy, která by umožňovala startupům vyměňovat si zkušenosti. Jakmile bude startup eh, úspěšně založen, tak často chce fungovat na zahraničních trzích a proto potřebuje detailní informace o trzích eh, v jiných zemích od místních podnikatelů. Po eh, registraci na celoevropské webové stránce si mohou startupy vyměňovat informace nebo dokonce zaměstnance. Eh, přes tuto webovou stránku může Evropská unie také spustit celoevropskou soutěž startupů. Porota vybere tři nejslibnější nové podniky z této platformy a eh, udělí nějakou cenu finanční. Všechny úspěšné startupy budou sloužit jako vzor pro ostatní, kteří uvažují o založení svého vlastního podniku. Vážení poslanci Evropského parlamentu, učiňme z podnikání největší evropskou příležitost. Děkuji vám. Thank you, Lawrence. Now we'll go straight over... Děkuji, Lorenci, a teď přejdeme k poslancům eh, a dáme jim slovo. A první na seznamu je Sven Schulz. Děkuji. Já samozřejmě děkuji eh, mladým lidem za jejich mnohé návrhy eh, už jenom v těchto dvou prohlášeních bylo obsaženo tolik skvělých návrhů, že to ani za dvě minuty e, nejde zpracovat. Každopádně e, je vidět, že jste se tím e, intenzivně zabývali a já si pamatuji, protože jsem relativně mladý poslanec, že jsem se zabýval tématem startupů. Jde o podstatný faktor pro Evropu, nebo měl by to být podstatný faktor pro Evropu. Vy už jste zmínili hodně aspektů a mně přišlo velice zajímavé i to, co jste rozpracovali vy a sice že je potřeba vyměňovat si příklady dobré praxe na online platformách. Právě eh, to neustále požadujeme v Evropském parlamentu v různých zprávách, abychom zjistili, co kde komu jde dobře, abychom si to mohli vyměňovat a vzájemně se od sebe učit a budovat sítě. Eh, vy jste nezmínili něco, co považuji za důležité, a sice, že mnoho zakladatelů startupů se potýká s byrokracií, která jim brání. Musí se zabývat více byrokracií a méně svým biznisem. A druhý důležitý bod. Musíme vytvořit nějakou lobby pro startupy. Důležité je, že je možné skončit v insolvenci, je možné zkrachovat, ale v takovém případě to není někdo, kdo selhal, ale někdo, kdo sbíral zkušenosti. E, v Německu, odkud pocházím, je to bohužel tak, že mnoho mladých lidí jde radši do státní zprávy, e, stane se úředníky, aby měli celoživotní jistotu ohledně pracovního místa. Ale ono by to mělo být přesně naopak, abychom povzbuzovali mladé lidi k tomu, aby eh, šli spíše do podnikání. Dále k eh, financování. Podle mých poznatků eh, peníze k dispozici jsou. Mnozí lidé jsou ochotní, ochotní financovat startupy, nejen státní prostředky. O tom je potřeba lépe informovat. A potom myslím si, že neplacené stáže, jak o tom říkal pan Becker, že to by bylo dobré začít u Evropského parlamentu, abychom už neměli neplacené stáže. To si myslím, že by byl dobrý začátek. Děkuji, Emilian Pavel. Děkuji za skvělé eh, myšlenky, eh, ne pouze nutně za ty dvě z tohoto panelu, ale za všechno, co jste navrhli. Všechno je to velice zajímavé a dává nám to víru, že v budoucnu eh, budeme moci používat. Evropští podnikatelé se stávají světovými lídry v biznisu a já si myslím, že nechceme příliš být konzumenty produktů, které vyrábějí jiní. A proto bychom měli eh, podporovat mladou generaci v tom, aby zakládala vlastní firmy, aby se stávala podnikateli. To znamená, že i banky a investoři, jak říkal pan Šulce, eh, by měli nabízet eh, dostupné úvěry mladým lidem, i když selžou, i když za sebou mají několik jaksi zmařených příležitostí. Existují modely jako Silicon Valley nebo Tel Aviv, to jsou dvě, dva z těch nejlepších příkladů, které můžeme uvést, ale podle mého názoru nemusíme kopírovat Tel Aviv nebo Silicon Valley. Měli bychom se více soustředit na posílení naší mládeže, využívání e, jejich talentů a financovat adekvátně e, navržené projekty. Vy jste hovořili o digitálních dovednostech, ty jsou nejdůležitější, čím bychom se měli zabývat. Měli bychom podporovat mladé lidi, aby se pouštěli tímto směrem. Já jsem inženýr, takže vím, o čem hovořím když říkám, že je nutné posilovat digitální dovednosti mladých lidí. Myslím si také, že si musíme uvědomit, že startupy mají jiné odliš- obchodní modely než malé a střední podniky. Je to něco jiného. Měli bychom se na to podívat a vytvořit speciální legislativní rámec eh, pro eh, podniky tohoto typu, pro startupy. Takže já si myslím, že mi vypršel čas, ale řeknu ještě poslední věc. Musíme více podporovat spolupráci mezi startupy a univerzitami a vytvářet inkubátory, kde mladí lidé by mohli eh, popustit úzdu své kreativitě a inovativnosti. Děkuji vám ještě jednou za skvělé návrhy a těším se na další práci. Děkuji a poslední řečník je Dobrý den, zdravím vás tady všechny, děkuji vám za vaše příspěvky, protože ty osvětlili velmi konkrétně vaše požadavky a způsob, jakým vy vnímáte realitu. Nás velmi zajímají názory mladých, nás zajímá, co se například myslíte o startupech. Moje zkušenost je taková, že jsem se často setkala s mladými lidmi, kteří by rádi se pustili do podnikání, ale velmi často se potýkali s byrokracií a s dalšími překážkami a nikdy vlastně ty své sny neuskutečnili. Startupy se dnes potýkají s tolika problémy, protože víme, že například je těžké získat půjčku u banky. Potom jsou to ty různé byrokratické překážky, které brání mladým lidem založit podnik. A to se někdy překonává velmi těžko, což eh, hodně lidí odradí. A nebo jde o to, že ty možnosti financování jsou dnes jiné, než které navrhujete vy. Například eh, Evropská investiční banka. Pokud se chce nějaký mladý člověk eh, založit podnik, tak Eh, může použít eh, podnikatelského anděla nebo použít crowdfunding. To ale úplně eh, neodpovídá tomu, co jste tady navrhovali vy. Ale já bych se ještě chtěl zaměřit na další aspekt, který je to, že často mají mladí lidé výborné nápady, ale ty nápady potom využijí velké nadnárodní firmy pro své zisky. Takže bychom se také měli podívat na nějaký způsob, jak urychlit zavádění těch nápadů do praxe, aby eh, mladí lidé neupouštěli od toho, že ty své myšlenky sami použijí a neprodávali je velkým podnikům. Máme tady ještě několik reakcí. Po minutě nejprve Melisa. Ta poslední věc, kterou jste říkala o tom Eh, že se ten startup prodá dál, tak tady asi důležité si uvědomit mentorování a to, že ti andělští investoři pomáhají mladým eh, při rozvoji jejich dovedností a dávají jim tu důvěru v to, že můžou vést eh, nějakou velkou firmu. Takže to není jenom negativní. Hodně lidí Eh, a může to také, protože eh, eh, se stalo v minulosti, že tam vstoupil nějaký investor do toho startupu a potom ty zakladatele z toho vytlačil. A potom si myslím, že tady nejde ani tak o byrokracii, přestože to je důležitá věc, ale je tady také o tu uvědomí si, že to nemusí eh, být až tak neobvyklé selhat a, ne, ne, a, a mít neúspěch. Ale důležité si uvědomit, že eh, by to mohlo eh, se do toho pustit téměř každý, kdo má nějakou inovaci. Já bych chtěl také upozornit na to, že musíme mít více inkubátorů, akcelerátorů, jeden příklad, my máme v Mnichově jeden takový inkubátor, on to tom. já jsem včera mluvil s manažerkou, která eh, říkala, že by to mohlo začít tím, že se budou provádět různé vzdělávací akce, například eh, tím, že se už na středních, ale hlavně na univerzitách zavedou eh, předměty pro inovaci, takže mě začalo zajímat eh, podnikání po té, co jsem viděl řadu vynikajících nápadů, což dělají lidé eh, v mém ročníku. Takže to všechno je možné. A mohlo by to eh, začít pomalu tím, že se ty semináře budou zavádět už na univerzitě. Děkuji. Teď eh, poprosíme tlumočníky, jestli by s námi mohli ještě vydržet o dalších pět minut déle. Máme tady generálně tajemníka, generálně ředitelství pro zaměstnanost v Evropské komisi a tomu bychom chtěli dát slovo, aby zareagoval na to, co tady dnes slyšel. Děkuji. Děkuji za velmi čerstvé, nové Eh, myšlenky. Eh, to se nestává tak často tady v parlamentu. A je to také v době, kdy Evropa potřebuje nové myšlenky, nové přístupy. Možná, že bych měl eh, začít tou migrací. Mě velmi uklidňuje slyšet to, že mladí lidé podporují emigraci, protože mladí lidé jsou nejvíce vystaveni globalizace a přitom všichni vidíte přínosy eh, eh migrace. To je důležitá věc. Ale také bych měl si říci, že Evropská unie se opírá o rozmanitost. Eh, to je součást toho, kým jsme. A proto bychom to také měli uznávat. A potom o integraci na pracovním trhu, k tomu bych chtěl říci následující. My teď tady máme vlnu migrace, kterou se samozřejmě, která se těžko řídí a zvládá, ale v tomto kontextu je potřeba eh, se k tomu postavit prakticky, zejména u těch dovedností si nemůžete používat ty formální procesy na uznávání kvalifikací, které v Evropské unii máme. Je potřeba eh, mít nějaký systém, jak ano, otestovat ty dovednosti, které migranti mají a potom zorganizovat nějaký proces, který by rychle uznal to, že nějaké ty dovednosti mají. Měli bychom to být flexibilní, prakticky orientovaní a měli bychom se postarat o to, aby ti, kteří sem přicházejí, mohli co nejdříve vstoupit na pracovní trh. No rozvoj dovedností. Tady souhlasím, že digitální dovednosti jsou klíčové. Je to také gramotnost, počítačová gramotnost. Máme tady Máme tady 17 milionů lidí v Evropě, což je v podstatě velikost mé země. Ehm, to je obrovský počet, jsou to lidé, kteří eh, mají problémy s tím, jak vstoupit na pracovní trh, protože nemají digitální dovednosti, nejsou eh, počítačově gramotní. A proto Evropská komise navrhuje program Skills Guarantee, eh, ten se pokoušíme teď schválit. Potom je také eh, tady ta strategie zaměřit se na řešení problému, to je zásadní věc, protože eh, v budoucnosti budou lidé přecházet z jedné profese do druhé, budou často střídat pracovní místa ve své kariéře, takže není o to, že se vyučíte na eh, truhláře, ale že budete schopni přecházet od truhlařiny k informačním technologiím nebo jinam. A na závěr ještě k těm tomu propojení mezi vzdělávacími systémy a pracovním trhem. My komisi usilovně pracujeme na tom, abychom to vyřešili, abychom lépe dokázali eh, vytvářet ty vazby mezi dovednostmi a pracovními místy a také bychom se na to měli podívat z pohledu mladých lidí, protože jsou to ti mladí lidé, kteří si musí najít tu souvislost nebo tu vazbu eh, mezi univerzitou a pracovním místem. A jít pracovat do nějaké společnosti také znamená pochopit, co ten zaměstnavatel očekává. A proto pracujeme na eh, mobilitě učňovské. Také eh, teď chceme předložit návrh programu, který by vlastně znamenal Erasmus, program Erasmus pro Eh, některé profese pro mladé lidi, kteří už pracují. A teď ještě k tomu podnikatelským dovednostem. Já jsem před dvěma lety četl jednu zajímavou studii, která ukazovala, že absolventi univerzit eh, málo kdy se chtějí stát podnikateli, pouze 30%. Když eh, se udělá podobná studie ve Spojených státech, tak tam to je velká většina, dvě třetiny nebo 70%, kteří chtějí podnikat. To ukazuje obrovský rozdíl který to ilustruje. A proto bychom měli mít eh, nějaký základ eh, vzdělávací, který by k tomu podnikání. V některých státech už to funguje, ale měl by se to rozšířit na všechny univerzity. Mělo by to být nejenom o startupech, ale o tom, jak to potom ten eh, malý podnik zvětšit a začít podnikat ve větším měřítku. Řekl bych také, že univerzity jsou důležité, ale kromě toho si musíme uvědomit, že ty startupy působí v, eh, v širší ekonomice, musíme také mít možnost těch mikropůjček pro skadeřnictví, pro restaurace. I všechny tyto možnosti by tady měly být, aby to podnikání bylo jednodušší. A potom chci říct, že se mi líbil ten eh, eh, ta myšlenka toho jednotného místa pro vyřizování všech potřebných náležitostí. Já jsem nedávno snažil zjistit, co to všechno e, se vyžaduje být e, osobou samostatně vydělečně činnou v mé zemi. A nevím, jestli to tím, že už jsem starý, ale musím říci, že jsem z toho neměl moc hezký pocit, protože mi to přišlo hodně složité, všechny ty formální věci, které člověk musí udělat pro to, aby e, jsou to všechny ty daňové a účetní věci. Takže ta myšlenka toho jednotného kontaktního místa, kde by mladý podnikatel eh, mohl eh, provést a vyřešit všechny ty administrativní kroky, které potřebuje pro to, aby mohl začít podnikat. Trochu jsem tady přeskakoval z jedné věci na druhou, ale eh, možná trochu rychle, ale vím, že toho času není tolik a ještě jenom vám děkuji za vaše nápady. Děkujeme vám. Čas už nám nezbývá, ale chtěla jsem poděkovat našim třem řečníkům, Lence, Melise a Leone, za jejich vynikající nápady a také bych chtěla poděkovat našim členům za jejich účast v této debatě. I think this is one of the best hearings that we've... jedno z nejlepších slyšení, které jsme tady na výboru pro zaměstnanost měli. Doufám, že to budeme mít častěji. A myslím, že nás to všechno inspirovalo. A jako někdo, kdo e, začal podnikat e, ve věku 22 let, a ten podnik ještě pořád existuje, tak si uvědomuji, jaké problémy jsou s tím spojené. A my budeme všechno tady dělat parlamentu na tomto výboru, proto abychom podpořili mladé podnikatele. Děkuji vám ještě jednou a zvu vás všechny na recepci, e, která se bude konat tady za okamžik.